Ah. Colleagues, once more, please be seated. Tak vážení kolegové, prosím, posaďte se. I'm sorry for this long, long... Omlouvám se za toto pozdní zahájení dnešního odpoledne, ale teď už jsme plně připraveni začít. Pan Pašku je tady, a to je teď ten nejdůležitější člověk, který eh, nás má informovat o momentální situaci a vývoji událostí, pokud jde o Evropský program rozvoje obraného průmyslu a pokud jde o začátek trialogu. Pan Pašku je zpravodaj, takže prosím, posaďte se a máme čtvrt hodiny na to, abychom si poslechli jeho informace o trialogu. Prosím, pane Pašku, máte slovo. Děkuji moc krát. Já bych chtěl dodat, že jsem ten nejdůležitější eh, dostupný člověk. Eh, k tomu, abych o tom hovořil, jsou tu další povolanější samozřejmě. Jak víte, minulý týden ve Štrasburku byl odhlasován mandát pro trialog. Proběhlo zatím jedno zasedání trialogu a v rámci tohoto trialogu jedna technická schůze. Víceméně nenastal žádný pokrok. Pokud jde o ty čtyři body, o kterých se diskutuje, a tyto čtyři body se týkají rozpočtu, nespůsobilých akcí, e, způsobilých subjektů a pracovního programu. Podařilo se nám najít určité obecné kompromisy, a to pouze u jednoho bodu. a to je ten, který se týká systémů, které nejsou povoleny zákonem. Existují mezinárodní dohody, existují usnesení eh, našeho parlamentu a chceme specifickou zmínku o této skutečnosti, což Rada a komise víceméně přijali a byla dohodnuta jakási obecná formule, formulace, která by všechno pokryla. U ostatních otázek k tomu tak ale není. Pokud jde například o způsobilé subjekty, Rada uvažuje o tom, že pokud stát zaručuje, že firma je v pořádku, pak by to měli všichni akceptovat. My bychom v parlamentu chtěli v tomto ohledu více záruk, A to je příklad jednoho bodu, u kterého nemůžeme nalézt společnou řeč. Potom technická záležitost, která se odehrála včera. Mým asistentům nebylo povoleno se zúčastnit. To je podle pravidel bezpečnosti, které má rada. Byl to poměrně nepříjemný incident pokud vás to někoho zajímá, tak jsem si jistý, že jsou k dispozici videokazety, na kterých je vidět, jak se bezpečnostní ostraha chovala k mým lidem, kteří se chtěli účastnit schůze. Já jsem to už napsal panu Buskovi, napsal jsem to panu Tajanimu, vyjádřil jsem svou nelibost a protest, ale až na tohle, jak jsem byl informován sekretariátem, včerejší diskuze nevedla k nalezení společné řeči. Předpokládám tedy, že se bude muset pokračovat. Příští trialog se koná 10. dubna. A potom se chystají ještě nejméně dvě nebo tři technické schůze. Je tedy možné, že poslední trialog proběhne ke konci května, pokud se nám nepodaří dohodnout dříve. Já si myslím, že to tady probíhá normálně. Není to nic mimořádného, když to srovnáme s jinými iniciativami, s jinými trialogy a jinými diskuzemi. A předpokládám tedy, že nakonec se nám povede nalézt dohodu, která je nutná k tomu, aby mohla tato iniciativa být spuštěna na začátku příštího roku. No, ten kalendář je velice nabitý, velice krátký a my v parlamentu ho dodržujeme. Děkuji vám, to je všechno. Děkuji, pan Arne Líc má slovo, prosím. Děkuji vám. Já si myslím, že i u dalších schůzí se řešil problém společných bodů. Nejprve je potřeba si ujasnit, jak vidíme financování eh, z hlediska příštího víceletého finančního rámce. A kromě toho bych chtěl zdůraznit, že podpůrné fondy pro eh, bezpečnost a obranu by neměly eh, odebírat finance ostatním existujícím programům a že tuto finanční mezeru by měly zaplňovat spíše členské státy. A z dlouhodobého hlediska se domnívám, že bychom se neměli stydět požadovat více parlamentní kontroly. Náš výbor by neměl existovat v budoucnu v té podobě, v jaké je teď. Měl by být plnohodnotným výborem a měl by vykonávat parlamentní kontrolu nad to, tímto tématem. Myslím si, že bychom měli být co nejvíce zapojeni do tohoto procesu. A to jak pokud jde o obraný výzkum, tak o rozhodnutí o exportu, o financování z unijního rozpočtu to tedy není tématem tohoto trialogu, ale neměli bychom jaksi jenom hledat skulinky, ale měli bychom vnímat opravdu celkový obraz a posunout se vpřed v těchto dvou bodech. Děkuji vám. Pan poslanec Zdrojevský. Já bych velice rád poděkoval panu Paškovi protože si zcela uvědomuju rozsah problémů. Nejde tady jenom o samotné uspořádání trialogu, ale jde tady také o diskuze s ostatními výbory. Já teď nechci rozvěřovat debatu o té zprávě, protože tu už jsme odsouhlasili, ale mám několik otázek. Za prvé, v jaké jsme fázi s pokud jde o identifikaci subjektů, které mohou kolektivně požádat o tyto finanční zdroje. Za druhé, na začátku jste řekl, že nebyla dohodnuta částka. Jaké jsou tedy odchylky mezi naší verzí eh, a aktuálním stavem? A třetí otázka navazuje na naši předchozí diskuzi o kybernetické bezpečnosti. Vy ve své zprávě velice dobře popisujete hybridní hrozby a potřebu upozorňovat na to, že bezpečnost se rovná i kybernetické bezpečnosti. Jsou v této otázce nějaké pochybnosti, anebo tady se plně shodujeme? Já bych přidala asi ještě dvě otázky k Tedy souhlasím s tím, co říkal pan Zdrojevský. Také bych se připojila k otázce na počet subjektů. Pevně se domnívám, že by to měly být více než dva. A kromě toho bych chtěla ještě říci, že postavení podniků nebo subjektů, které mají středně velký kapitál, je poměrně důležité. A to zejména v kontextu transatlantické spolupráce a spolupráce s NATO v mnoha oblastech. A tady si myslím, že je třeba určitých ustanovení, která by upravovala zapojení třetích zemí. přinejmenším by na to měl být vyhrazen nějaký čas. Samozřejmě s výjimkou zemí, které mají jaksi status agresora, abych tak řekla, takto vágně. Takže prosím o, o reakci na tyto otázky. Pane Pašku, máte ještě jednou slovo? Děkuji. Tak v podstatě více peněz z Evropské unie na obranu znamená více dohledu ze strany našeho parlamentu. Takže proto je potřeba nevyhnutelně posílit roli parlamentu. K tomu dojde. potom uvidíme, jestli máme nebo nemáme dostatečné nástroje k tomu, abychom toho dosáhli. O tom bude rozhodnuto v budoucnu. Pokud jde o export, tak celá tato iniciativa se exportu nedotýká. Není to, eh, není to možnost otevřít zadní vrátka k tomu, abychom znovu otevřeli diskuzi o všem, co už Evropská unie reguluje v oblasti eh, exportu zbraní. Tato iniciativa pouze konstatuje, že export je zcela v rukou členských států. O to požadovala rada a já se obávám, že nic s tím nic nenaděláme. Nedokážeme nastavit jaksi zadními vrátky eh, posílenou regulaci exportu. A SEDE má pozici 3 plus 3. Je to pozice SEDE, pozice ITRE a zaznělo to také jednoznačně v trialogu. Já jsem nezaznamenal žádný odpor ze strany Rady nebo komise k této otázce. Takže si myslím, že to nakonec bude přijatelné. Pokud jde o rozpočet, ano, nové finance, ale eh, za co považovat finance, které nebyly využity na jiné programy? Jsou to staré peníze protože byly přiřazeny někdy, poz, někdy dříve a proto nejsou způsobilé k těmto účelům? A nebo jsou to volné peníze, které se dají použít? Tady se bude svádět bitva o to, jak si to vykládat. O kyberbezpečnosti budu hovořit, až budu prezentovat svou zprávu o vztazích mezi EU a NATO. To je oblast, která e, je rozhodně prioritní pro obě organizace a spolupráce tady probíhá velice dobře. Já jsem chtěl jeden termín pro malé a střední podniky a midcapy. Ale nakonec jsme od toho upustili a teď tam máme dva termíny, které v podstatě popisují tyto dvě kategorie. Jsou to dva termíny, které se tam používají vždycky společně. Takže ta formulace pokrývá oba tyto případy, protože to nejsou jenom malé a střední podniky, ale také i kapitalizovanější firmy. I ty jsou způsobilé. No, pokud jde o třetí země, tak některá témata asi nevyhnutelně žádají zapojení třetích zemí samozřejmě, tak tomu bude i nadále. Ale eh, chápu eh, připomínku pana Danžána před časem, který řekl, jsou snad evropské firmy, které čerpají finance ze Spojených států? A tady věřte mi, abych změnil téma, protože na to neumím odpovědět nebo teda mám odpověď, ale nerad bych ji říkal veřejně. Tak zejména pokud to provedeme správně teď na začátku a podaří se nám vysvětlit veřejnosti důležitost této paradigmatické změny, tak eh, jsem si jistý, že to dopadne podle našich představ. Někteří například navrhují, aby projekt PESCO nebránil zemím jako Norsko nebo Británie po Brexitu v účasti, pokud mají nějaký významný přínos. To jenom uvádím jako příklad. Nevím, jestli to tak bude nebo ne, ale tato myšlenka byla zmíněna. Rádi bychom to tedy uchovali co nejotevřenější pro třetí země, ale zároveň musíme brát v úvahu také další faktory, jako například, že je to nová iniciativa, a ještě se debatuje o tom, co je to vlastně strategická autonomie. Existují různé definice. Podle mého názoru a pro účely této zprávy, která nemá být příliš kontroverzní, Hm, to říkáme, že by měla být zachována autonomie rozhodování obou organizací. Hovoříme o respektování autonomie rozhodování a potom uvidíme, co s tím zbytkem. Děkuji vám. Děkuji. Určitě o tom můžeme debatovat ještě dále, ale já bych teď chtěla pokračovat, protože máme omezený čas Omlouvám se panu Gálerovi. E, máte slovo pak ještě jednou pan Pasku. E, Arno odchází? Ne. E, já bych chtěl zareagovat na Arneho a podpořit pana Paškua. To edit PayP, to je pro 2019 a 2020, má to pokryt mezeru, než přijde nový víceletý finanční rámec. Myslím si, že ta diskuze o tom, kolik utratit za co, eh, ta patří do příštího finančního rámce. A já v tom mám jasno, já chci více peněz pro ty nutné úkoly, které jsme identifikovali a nechceme nic odebírat eh, z programu Horizontu, která, který má jiný účel. Eh, právě tak nechci nutně byt bitvu mezi vědci a zemědělci a, a vojáky. To jsou v některých zemích velice nezdravé debaty, které štvou tyto skupiny proti sobě. Měli bychom mít dost odvahy na to, abychom napsali naše co, politiky, které potře- strategie, které potřebujeme a hovořili otevřeně o jejich potřebách. Pokud jde o obranu, tak tam zcela nepochybně potřebujeme více. Potřebujeme více spolupráce v této oblasti, takže jsem poměrně optimistický. Zajímavé je, jenom pro informaci, že v konečné fázi německých koaličních jednání najednou vznikla koalice eh, lidí z oblasti rozvoje a lidí z oblasti obrany, protože dohoda zněla, že za, za každé euro na rozvoj dáme také euro na obranu. A nebo naopak. To je stejný výsledek. Eh, protože když si vezmeme otázky zahraniční politiky, tak eh, v podstatě to je všechno možné od rozvojové pomoci a humanitární pomoci až, pro bojové letoun, až po bojové letouny. Takže to jsou diskuze, které musíme vést a pokud jde od třetí země, tak jaký máte dojem? Jaký je podle vašeho názoru postoj rady? Ta diskuze zatím není tak detailní, zatím byly představeny pouze základní pozice, které reflektují jednomyslnost v radě. Protože pokud jde o velice produktivní firmu na naší půdě, tak si myslím, že bude možné, aby se jaksi legálně domestikovala. V mém volebním obvodu je firma, kterou všichni znáte z letišť, Smith Detection, eh, to je na kontrolu zavazadel. Je to americká společnost, ale má legální sídlo v Německu a je zkrátka německou společností s ručeným omezeným. Eh, takže ty to nepostihne. Právě tak minulý týden jsem byl v Rolls Royce, to je obrovská výroba, a dokonce nám říkali ohledně následků Brexitu, že by bylo možné eh, se přesunout na kontinent. A v, v, ve Financial Times to způsobilo poprask. Eh, takže já si spíš myslím, že některé firmy se stanou evropskými i právně eh, pro své aktivity na evropském kontinentu a patrně na to mají nárok. A každopádně to bude určitě více než tři. U většiny projektů nebudeme mít tři a tři, ale v praxi mnohem více. Já vím, že pan Danžan ještě chtěl přispět do debaty. Dobře, tak ano, ale velice stručně, protože už máme trošku problém s dodržováním času. Děkuji. Jenom k této debatě cítím potřebu se zmínit, protože se vlastně vracíme k tématu, ke kterému se opakovaně vyjadřuji. Já mám problém se třetími zeměmi, které jsou našimi spojenci a které jsou následně zapojeny do těchto projektů. A to s vynaložením evropských prostředků. A to je pro mě problém čili mají možnost se zapojit, neměli by však mít přímý přístup k těmto prostředkům. A e, to je tedy připomínka, kterou e, slýcháme často od e, lidí na všech úrovních, včetně té nejvyšší v Evropě, kteří přistupují na takový americký přístup a říkají, že pokud umožníme těmto podnikům, aby vstoupili na naši půdu, posílí to transatlantické vztahy a spolupráce mezi Evropou a Spojenými státy, ale já tomu nevěřím. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že obraný průmysl Spojených států hmm. je ohrožen takto skromným programem. Jde o miliardu a půl euro a to rozhodně žádným způsobem neožebračí americký průmysl. Já tedy nejsem proti zapojení třetích zemí, ale myslím si, že je třeba jasně, hovořit konkrétně a jasně například o velikosti projektu. Dobře, takže eh, touto připomínkou uzavírám tuto debatu. Ta debata tedy nakonec se trochu protahla. A nyní půjdeme k návrhu zprávy o vzájemných vztazích Evropské unie a NATO. Spravodajem je pan Pasku. Jde o první eh, debatu eh, k tomuto stanovisku, přičemž eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 29. března. Pokud se nepletu, dávám slovo panu Pasku. Tato zpráva byla vypracována na základě takových tří hlavních koncepcí. Ta první a vychází tedy z předpokladu, že NATO a Evropská unie jsou přirozenými partnery, nejsou konkurenty, jejich cíle jsou shodné, takže by měli spolupracovat. Za druhé, spolupráce za poslední roky se teprve rozbíhá. Máme ještě celou řadu věcí, které je třeba dotáhnout. A některých oblastech je spolupráce teprve v zárodku. Já jsem si jist, že se bude dále rozvíjet. Máme druhý společný summit na to Evropské unie v červenci a tam se jistě tedy dozvíme více. A za třetí vycházím z předpokladu, že se začínáme vážně zabývat i jinými oblastmi, které však souvisí s obranou, například tedy s oblasti, v oblasti dopravy, což je kompetence Evropské unie, ale bohužel tedy ty hlavní toky pořád ještě v Evropě proudí z východu na západ. Chybí nám propojení sever a jich a měli bychom o tom začít uvažovat. Nicméně já jsem tedy velmi povzbuzen tou prací, která již byla zahájena a vím, že práce příslušného podvýboru je velmi úspěšná. Na závěr chci říci, že skutečným, skutečnou zkouškou vzájemných vztahů Evropské unie a NATO je, bude to, jak se zachovají ve chvíli, kdy vypukne krize na evropské půdě. Zatím ta spolupráce probíhá především mimo Evropu. Takže v podstatě ta zpráva tedy hovoří o těchto faktorech, A také se zmiňuje o hrozbách a výzvách, se kterými se společně potýkáme. Stanovisko zmiňuje také oblasti, ve kterých v rámci Evropské unie vynikáme, tedy v rámci EU a NATO. A asi víte, že také se hodně věnuje tom, těm tématům, kterými se zabýváme také hybridním nebezpečím a kyber hrozbami a tak dále, i když a tedy ta kritéria posuzování toho, co je kyberútok, se trochu liší. A já myslím, že i to bychom měli harmonizovat. Ze strany Spojených států vztahy mezi, tedy z pohledu Spojených států jsou vztahy mezi NATO a Evropskou unii velmi důležité, protože podle nich se Spojené státy orientují ve svém přístupu. Zvláště současná vláda ve Spojených státech by uvítala větší záruky v tom smyslu, že to, co tady podnikáme, nepoškozuje americké zájmy nebo transatlantické vztahy. Občas eh, mám takový dojem, když se podívám na přístup našich amerických eh, přátel, eh, kteří tedy argumentují tím, že Brexit se podobá postavení Norska, vlastně nejvíce zabývají problematikou Brexitu a Norska, že věří právě Norsku a Spojenému království víc, nebo se na něj spolehají víc než na zbytek Evropy. Měli bychom tedy komunikovat víc a lépe. A PESCO by rozhodně nemělo odčerpávat zdroje z toho, co na to dokáže, protože podstatě máme tedy jenom jedny ozbrojené síly. A ať už tedy ty prostředky budou vynaloženy na úrovni členských států či na to, jde vlastně o stejný výsledný produkt. Členské státy a NATO by měly i nadále spolupracovat. Pokud tam opravdu jde o zvýšenou míru odolnosti, a podporu přátel, kteří nám pomáhají. Já jsem samozřejmě také v textu zmínil všechny důležité příklady spolupráce. A 19. března generální tajemník NATO vydal výroční zprávu o situaci v roce 2017. Já už jsem ji prolistoval a v celé řadě kapitol hovoří o vztazích nebo odkazuje na vztahy s Evropskou unii, tedy právě v té oblasti dopravy, hybridního nebezpečí, kyber nebezpečí a podobně. A to je velmi povzbudivé. Z pohledu budoucích vztahů mezi oběma organizacemi děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Tentokrát hovořím svým vlastním hlasem, nikoli jako stínový zpravodaj a jakožto stínový zpravodaj si počkám, až budou předloženy pozměňovací návrhy. Děkuji panu Pasku za vypracování tohoto dokumentu, který výstižně definuje hlavní oblasti spolupráce. Já se eh, omlouvám předem, že eh, tedy jak si přeskočím to, co je na té, v stanovisku pozitivní a budu se věnovat jenom problematickým oblastem. Za prvé, je třeba si uvědomit, že na to EU jsou rozdílné organizace typově. A vy se především soustředujete na podobnosti strategické a podobně, ale vlastně opomíjíme, že jde o odlišná seskupení, protože na jedné straně máme ozbrojenou alianci a na druhé straně Evropskou unii. Což je jaksi daleko širší, široce, mnohem více široce pojatý svazek, než je čistě ozbrojená aliance. A velmi často vycházíme z předpokladu, že vlastně obě se skupení se na určitý problém dívají stejně. V některých oblastech je to pravda, například tam, kde jde o analýzu hroze po problematiku bezpečnostní, ale ne vždycky. Například v oblasti kyber bezpečnosti vidím problém v tom, že kapacity pro boj s tímto jevem by eh, tedy měly vlastně eh, měla Evropská unie postoupit eh, na to. Obrana proti kybernetickým útokům je tedy daleko širší koncept. A když se podíváte na to, jaká práce již byla odvedena na tomto poli, některých citlivých oblastech, například v naší zemi. Nevím, zdali je dobré tohle všechno teď odevzdat eh, pro potřeby NATO. Takže spolupráce ano, výměna informací ano, ale nevycházejme automaticky z předpokladu, že jde o stejné oblasti. Je třeba také uznat specifika těchto organizací. oblasti kybernetických hrozeb a hybridních hrozeb, mně se ta slova nelíbí, ale někdo tady také už říkal, že výraz hybrid je vlastně nový výraz, kterým popisujeme víceméně tradiční jevy. Nesmíme zapomínat na to, že nová slova ne vždycky popisují nové jevy. Ale to je tedy jenom semantický problém. Všechno, co nesouvisí přímo s obranou a bezpečností, by nemělo automaticky spadat do gestce spolupráce mezi NATO a Evropskou unii. Protože Evropská unie obospodařuje daleko eh, širší oblast zájmu a jenom proto, že na to má lepší kapacity v určité oblasti, neznamená, že bychom eh, tedy měli automaticky ustupovat. Také je třeba si nadefinovat, jak, eh, co čekáme od této spolupráce. Máme Varšavskou deklaraci, která byla velice ambiciozní, a vymezila hned několik oblastí, kde očekáváme významný pokrok. Bylo jich tady konkrétně 42 a v některých z nich tedy pořád ještě čekáme na ten pokrok. Pojďme tedy neprve naplnit cíle Varšavské deklarace a pak teprve dělat něco dalšího. Znovu otevření jednání k Berlín Plus To je něco velmi specifického, což bylo odsouhlaseno ve velmi specifickém kontextu před 15 lety a já nevím, jestli má smysl to znovu otvírat, zvláště když uvážíte, že na to tedy e, také chce rozvíjet své civilní kapacity a já tady mm, se na to nedívám pozitivně. Já myslím, že obě se skupení by se měla držet své specializace či svých eh, předností. Čili toto stanovisko obsahuje celou řadu pozitivních příspěvků, ale já si myslím, že musíme být opatrní a nezapomínat na to, že, ho, že nehovoříme o seskupení, která by automaticky byla identická. A nyní stínový zpravodaj za EKR. Chcete si říct slovo? Ne, děkuji, paní předsedkyně, paní Boutmans. Děkuji. Eh, Kolegové, začnu reakcí eh, eh, na kolegu eh, Pašku. Děkuji mnohokrát. Stejně jako kolega z EPP si myslím, že tady máme důležité, tady dobrý dokument a máme tady odlišné tady důrazy. Na to je uhelným kamenem mm, evropské bezpečnosti už dlouho a musíme připustit, že uvnitř Evropy postupně budujeme Evropskou obranu unii. A pokud je o mě, tohle by mohlo jít trochu rychleji a dále. Eh, ale v té zprávě jde o spolupráci EU-NATO. Já si myslím, že eh, čím eh, mm, silněji vystavíme Evropskou obranu unii, tím lepší bude spolupráce s NATO, protože to bude evropský pilíř uvnitř spolupráce s NATO. Tato zpráva přináší možnost vyjádřit ocenění práce NATO za ta léta my jsme eh, eh, se několikrát museli obrátit na NATO a já si myslím, že tato zpráva musí vyjádřit to, že oceňujeme eh, ten to eh, vojenský svazek, který tady má eh, sídlo. To je důležitá věc v té zprávě. A potom je tam ještě a, a, a, několik věcí, které musím zdůraznit. Já nebudu opakovat jako kolega i ty věci, které jsou ve zprávě, ale chci eh, zdůraznit několik věcných bodů. Sice možná spolupráce v rovně chemických, radiologických a biologických hrozeb. Já si myslím, že to ale eh, se musí pokračovat v budoucnosti. My víme, že ty hrozby tady jsou a nesmíme před tím zavírat oči a naopak to musíme explicitně vyjádřit. Eh, také, eh, vy víte, paní předsedkyně, máme tady iniciativu o, z vlastní, tedy zprávu vlastní iniciativy o spolupráci s organizacemi v této oblasti. Tohle se tady také musí zdůraznit EU, NATO, ale také soukromé organizace a další nadnárodní organizace to tam trochu chybí. A také eh, musíme se tam podívat. Eh, já, mě to je líto, eh, já to prostě zvedám všude. Role žen, role žen v organizaci, v mírových misích, v těch misích, které děláme my, čili bych byla ráda, kdyby se tomu tam věnovala větší pozornost. Každopádně nemůžeme přelížet také realitu Máme tady novou americkou eh, vládu, která chce eh, trošku jasnější poměry, ale od voleb eh, nového prezidenta v, Amera, v Americe, nového prezidenta Trumpa, který jasně říká Evropě, dávejte si pacha. Nemůžete s námi pořád počítat, musíte počítat. A já si myslím, že tohle to musíme pro, promítnout jasně do vztahu s EU na to. Toť vše ode mě a každopádně eh, my budeme předkládat konstruktivní pozměňovací eh, návrhy, abychom tu zprávu ještě vylepšili. Děkuji. Pan eh, Kuzo Permoj. Děkuji, paní předsedkyně. Naše stanovisko jako GUE je velice známé. My tuto zprávu nepodpoříme. My chceme jinou eh, evropskou obranu. Zejména eh, chceme kulturu míru. A no, eh, neměli bychom mít takovýhle expediční přístup zejména a k službám velkým zbraňových firm. Já bych také byl rád, aby to bylo nezávislé a aby to nebylo podrobené na to. které je teď anachronickém a, a které a, umožňuje kontrolu eh, jaderných toho, aby eh, kontrola jaderných eh, sil v Evropě byla v rukou USA. Také se zamýšlíme nad tím, jestli nenechat na to, aby použilo rozvoj evropských eh, obraných sil v rámci PESCO. Pořád tady papouškujeme to, co eh, říká eh, generální tajemník NATO. My jsme proti tomuhle a proto tuto zprávu nepodpoříme. Děkuji, paní Váro. Děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu zacházet do podrobností. Hmm. já si myslím, že dobře známe to, co tady eh, k tomu eh, říkáme. Spíš přijdu k tomu textu. Mám několik dotazů k tomu textu a k eh, celkovým formulacím. Například v bodě A, kdy se hovoří o západních hodnotách. No, pane Pasku, vy hovoříte o západních hodnotách. Tak opravdu nevím, koho do toho řadíte, protože u FK tady potom hovoříte o Eh, východevropských eh, členech a západních členech. Takže byste opravdu měl eh, přesně říci, co tady myslíte. Pokud je o to partnerství konkrétněji, tak musíme vždycky uznávat, že ne všichni jsou v NATO. Naše země například není a my no, nemáme vždycky totožné strategické zájmy, takže mohl byste přesně upřesnit, o kom tady hovoříte? Protože eh, mám ten dojem, eh, že ten strategický eh, zájem není stejný pro všechny země EU, jako pro některé z vás. A pokud jde o posílení partnerství EU e a NATO, tak to bych rád trochu přesněji, co tam tedy hm, myslíte. Máme tady usnesení, kdy po pařížských útocích, eh, eh, tady podle článku 427 bylo usnesení a mm, já si myslím, že to je tak trochu v eh, rozporu. Myslím, že je tady několik dalších věcí, které, ke kterým je třeba se vrátit. Nevíc se hovoříte o vlastních zdrojích. A ve 22 potom eh, hovoříte o členských státech, kteři, eh, které nejsou eh, a jak, o jakých závazcích tady hovoříte? Protože jako spojenec mimo NATO tady nevidím závazky. Ano, jsou tady dobrovolné závazky, ale ne povinné v tomto případě. Protože spolupracujeme s NATO, když chceme. Také tady hovoříte o potřebě spolupracovat eh, a posilovat technologickou a průmyslovou základnu. A ale tohle je průmyslová základna členských eh, států. Nemáme tady jako EU eh, žádnou průmyslovou základnu. Potom tady hovoříte o Frontexu a tak dále. A pokud jde o um, eh, spolupráci eh, v migraci, tak tam jsme úplně proti. Ale eh, my máme celou řadu připomínek a ještě promítneme další pozměňovacích návrhů. Děkuji, pan Castaldo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také panu zpravodaji a, a místo předsedovi Paškovi za a tento dobrý základ pro naši debatu. Než budu zacházet do podrobností, tak vítám ten kontext. To bezpečnostní paradigma v Evropě se změnilo hodně, protože se změnil kontext. Politika se mění, ale zeměpis zůstává stejný. je celá řada bezpečnostních dopadů, které jsou mnohem naléhavější teď. Takže v tomto kontextu se na to musíme dívat. Externí dynamika EU a USA, pokud jde o NATO a EU. Strategická autonomie pro náš kontinent. Tady Vidíme, že to, na to už není marginální pro naši politiku. Eh, ale musím mít také na paměť, že ty dvě organizace jsou prostě odlišné a, a nějak se nepřekrývají. Některé členské státy jsou v jedné, ale nejsou v druhé. Takže se musíme zabývat hodnotami a vyhlídkami. Budoucností, kterou chceme eh, dohromady jak se eh, tím eh, to eh, zabývat. Bod 12. A spolupráce EU a NATO. Hmm, Západ, východ, sever, jich. Tam to souvisí hodně s mobilitou a to je, myslím, špatný směr. Potom spolupráce v migraci, no tak to se tady zmiňuje akorát 19.9 a hm, to není příliš povzbudivé pro řadu občanů EU, kteří cítí eh, zátěž eh, migrační problematiky každý eh, den. V každodenním životě potřebujeme větší spolupráci na to pro strategická partnerství. A když se díváme a musíme hledat vzájemně výhodnou spolupráci. Chceme se postarat o to, aby ta problematika sever jich nebyla Eh, redukována jenom na balkánský rozměr. jinde je třeba eh, standardu eh, procedur synergií a boje s terorismem. Spolupráce eu na to musí být vedena Potřebujeme strukturovanou stabilní spolupráci, která bude eh, se vyrovnávat s bezpečnostními nevýzvami eh, ve všech členských státech a přihlížet k eh, specifikám té organizace. Musíme také přihlížet k tomu, co se USA snaží dělat v NATO. Tohle se bude týkat tedy těch budoucích operací. Děkuji, pan van Orden. Chtěl jsem mluvit teď? Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, omlouvám se, eh, že jsem přišel pozdě. Tohle je ten den, eh, kdy je třeba být na čtyřech místech zároveň. Hm, kolegové to všichni zažívají, jsem si jistý. Chci poděkovat Janu Paskovi za jeho zprávu. Určitě je v ní spousta dobrých věcí a je to hodně vyvážené a smysluplné, pokud jde o, o Spojené v NATO. Budeme mít nějaké eh, náměty, eh, pozměňovací návrhy, ale eh, nemáme žádný základní problém s, no máme takový trošku problém s koncepcí CSDP. A mm, Vzpomínám si na Madeleine Albright, jak řekla po dohodě do, do v San Malo o 3D duplikace, eh, delinking a diskriminace. A to je eh, pořád eh, stejně relevantní jako před těmi lety. My prostě nevíme, jak se vyvine pesko a už teď. To je ten francouzský nápad pro ty nejschopnější a nejochotnější byl překonán, protože eh, jsou tam prakticky eh, všichni, kdo eh, jsou ochotní do Eveskov vstoupit. Takže nám není jasné, co to přesko vlastně je. Není nám jasné, jaká je tady ambice. Hovořili jsme tady o strategické autonomii, ale nikdo ji nedefinoval. Protože ví, že pokud se o to pokusí, tak to bude hodně kontroverzní mezi ženskými státy a já nehovořím o tom našem. No, ale o těch dalších 27. Takže je pořád celá eh, řada zásadních problémů a myslím, že tady vytvoříme určit, vytváříme určitou konstrukci, hovoříme o vztahu s eh, NATO v momentu, kdy většina našich členů je členy NATO. Já neuznávám to, co říká švédská kolegyně, že jejich strategické zájmy nejsou stejné. Obecně řečeno jsou. Eh, Švédsko a Finsko jsou považovány za eh, dva nejlepší spojence NATO. A kdyby eh, kdykoliv přišlo na lámání chleba, tak byste spolehali na NATO pro svoji obranu. To všichni víme, to je reálný svět, ve kterém žijeme. Já si myslím, myslím že je neuvěřitelné, aby Evropská unie vůbec se zamýšlela nad kolektivní obranou a, a zapisovala si to do svých smluv když jsou tam odkazy na odpovědnost na to, kterou má většina mm, členů. Takže e, celý ten podnik e, je, myslím, pomílený. Ale e, Juan se opravdu pokusil o dobrý vyvážený přístup, ale my to nějak mírně okomentujeme. Děkuji. Děkuji, paní Moody. Děkuji. Děkuji Kuanovi eh, za eh, zprávu, eh, která je skvělá. Já jsem chtěl zareagovat jenom na několik věcí. Za prvé, hmm, první věc, kterou říkal pan Donjon a další, k těm rozdílům mezi těmi dvěma organizacemi. uh, nějaké jasné, jak jsou jasné ty rozdíly. Eh, a já se souhlasím s tím. Trošku eh, se lišíme eh, k tomu, co jste říkal o rozdílech u kybernetické obrany. Ta odlišná o civilní a vojenská východiska mezi těmi dvěma organizacemi u problému, jako je kyberobrana, která samozřejmě jako musí existovat, ale tam, tam jde o rozdíl v síle. Můžete mít eh, organizace, které eh, na základě své síly fungují při plnění eh, úkolů pro občany, proto jsme tady ostatně my všichni. Ale ve stávajícím klimatu hm, ten, na otázka komunikace je nesmírně důležitá. Poslední dvě věci. Koordinované, eh, koordinovaná revize eh, výdajů na obranu a kart, systém kart. A potom eh, ten, ta výdajová revize na to. Ty organizace musí uznat eh, ten, eh, tu analýzu nedostatku eh, a nějak to skoordinovat. A potom ještě další koordinační věc je cíl na to, aby 20% výdajů šlo na výzkum a vývoj. To můžeme vnímat jako cíl, jako možnost, ale také je třeba jasně říct, že zde můžeme ehm, zcela vědomně eh, lišit v tom, co zde děláme. Děkuji. Once more, uh... Moc krát vám děkuji. Ještě jednou, pan Pašku, prosím, máte slovo. No, omlouvám se, ještě pan Líc. Jenom velice stručně. Děkuji. Já si taky myslím, že je to velice vyvážená zpráva. A chtěl bych zdůraznit, že dnes ráno už jsme měli schůzi o kybernetické obraně, která také eh, musí fungovat eh, a proto má fungovat, na to musíme budovat i evropský pilíř z kybernetické obrany. Je to velice složitý obor, jak už kolegové zmínili, a je třeba plánovat i eh, s koherentnější spolupráci Eh, mapovat naši situaci, mapovat eh, problémy členských států, protože tady neznáme jednotlivé kompetence. Děkuji, pan Pašku. Já bych vám chtěl všem poděkovat za návrhy. Já si uvědomuji, že je to zatím ještě nedokončená práce, že to není jaksi ještě eh, závěr eh, celého našeho počínání. O nic takového se zatím ani nepokouším, protože žijeme ve světě, kdy se všichni můžeme dívat na stejnou věc a každý z nás vidí něco jiného. Občas se to stává až příliš často. Ale každopádně chtěl bych říci, že se velice těším na pozměňovací návrhy protože s jejich pomocí se nám povede text zlepšit. Já budu vstřícný, znáte mě, už jsme spolu spolupracovali dříve, takže nechovám se nijak před pojatě. Jestliže NATO je projevem transatlantické spolupráce, protože všichni chtěli být v bezpečí před sovětskou hrozbou, tak všichni chtěli spolupracovat, protože všichni chtěli být v bezpečí před touto hrozbou. Projevem této transatlantické spolupráce bylo tedy NATO. A Evropská unie je projevem transatlantické konkurence, finanční, ekonomické konkurence. Takže když byla přijata smlouva ze Sen Malo o obraně uvnitř Evropské unie tak to vlastně uvrhlo evropskou obranu na tu cestu konkurování Spojeným státům. To víme samozřejmě od samého začátku, ale Arno má pravdu, že musíme posilovat specifické rysy těchto dvou organizací, přestože spolupracují. Můj problém je v tom, že jakmile Evropská unie, která není vojenskou aliancí, vstoupí eh, do vojenské sféry, tak budeme muset hrát podle platných pravidel hry. A podle stejných pravidel hraje i NATO. A tady je otázka. Můžeme hrát tu též hru podle jiných pravidel, anebo ne? A jak dlouho? a jak hluboko se můžeme ponořit do této situace. Já k tomu mám své osobní výhrady, ale jak říkám, obě organizace musí zachovávat svá specifika. Pokud jde o Berlin Plus, tak to byl pokus nalézt praktické řešení skutečnosti, že obě organizace, přestože jsou rozdílné, se věnují krizovému managementu. A tehdy eh, byl k dispozici jenom jeden soubor nástrojů a proto na to mělo přednost, pakliže je chtělo použít. Pokud je nechtělo použít, tak pak byla řada na Evropské unii. A já souhlasím s tím, že na to už souhlasilo se zapojením určité civilní dimenze do svého inventáře. My máme náš všeobecný přístup a tak dále. Ale e, jak e, říkám, na to a mým testem je, zkouškou je, zda NATO a EU jsou schopny spolupracovat při krizi na evropské půdě. Ne někde mimo, ne někde v Africe. Jak tedy co nejlépe propojit obě organizace, abychom zvýšili naši bezpečnost za takovýchto okolností. To mám pokaždé na mysli a na zřeteli. Patrně bude potřeba Berlín nějakým způsobem zrevidovat, vylepšit, anebo naopak se může stát, že bude dávat ještě méně smyslu než dnes. Ale každopádně nastal čas na to, abychom se na něj podívali, a to nejenom z důvodu krizového managementu, protože to není to jediné, co provádíme společně. Dále, samozřejmě nevyhnutelně existuje strategicky odlišný pohled západních zemí a východních zemí zejména na Rusko, protože západní Evropa bere Rusko méně jako hrozbu a více jako lukrativní příležitost k obchodu. A východní země mají historické zkušenosti a proto vnímáme Rusko jako primárně geopolitického aktéra. A cokoliv v tomto ohledu řeknete, nezmění nic na tom, že tato skutečnost existuje. Ale jak už zmínil Jeffrey, nemyslím si, že Švédsko nebo Finsko by měli eh, jiné strategické zájmy. A to platilo i během studené války. NATO bylo garantem bezpečnosti jak eh, Švédska, tak Finska. NATO a nikdo jiný. Tyto země momentálně s NATO velice úzce spolupracují, nikdo je k tomu nenutí. Já jsem pouze chtěl dát najevo, že bychom měli eh, jednat s členskými státy EU, které nejsou v NATO, eh, stejně. V tom smyslu, že i oni potřebují ochranu. Potřebují stejnou úroveň ochrany, kterou zabezpečujeme našim občanům. Já to tedy naformuluji přesněji, pokud to považujete za potřebné. Pane Castaldo, když jsem eh, myslel sever a jih, tak jsem to myslel z hlediska dopravy, ničeho jiného. Ne politicky rozdělení sever a jih nebo ekonomicky, pouze z hlediska dopravy. Protože od samého počátku když na to rozpustilo velké armády ve střední Evropě z dob studené války, tak na to se stáhlo, ale hovořilo o potřebě eh, posílení. Stále muselo zachovávat svou přítomnost. A proto veškerý dopravní systém vede ze západu na východ. A všechny koridory, které byly tehdy vytvořeny, měly sloužit pouze k tomu, aby posílili dopravu mezi východem a západem. A potřebujeme také eh, koridory ze severu na jih z vojenských důvodů. Takže striktně v tomto smyslu jsem zmínil dimenzi sever a jih. Dále, no, myslím si, že musíme zohledňovat určité strachy toho, že pokud toho jedné organizaci svěříme příliš mnoho, tak nám to nějakým způsobem uškodí. Evropská unie by měla důvěřovat na to, dokud na to má v rukou obranu členských států Na to V tomto ohledu bychom měli projevovat více důvěry. Měli bychom být ochotnější k důvěře. Určitě si uvědomujete, že mezi námi budou rozdíly. Jestli má být posílena spolupráce, já nevím. Já doufám, nebo mám podezření, že nová deklarace o vztazích NATO a EU přinese spíše více takovýchto návrhů než méně. Těžko může jaksi uh, nechat zmizet ze stolu to, co už na stole je. My jsme toho zprvu nedosáhli příliš mnoho, což by ale nás nemělo odradit. Naopak měla by to být pobídka k tomu, abychom dělali více. A pořád se domnívám, že jsme v počáteční fázi u všeho, co děláme, jsme teprve v počáteční fázi spolupráce mezi oběma organizacemi. Takže to je všechno. Děkuji vám. Děkuji vám velice, kolegové. Připomínám, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je březen 29. A druhé kolo rozpravy k textu, tedy k pozměňovacím návrhům, proběhne 15. května. Během zasedání výboru a hlasovat se bude okamžitě poté, 16. nebo 17. května. Pokud to chceme stihnout v prvním pololetí, tak abychom to mohli odhlasovat na plenárním zasedání v červnu. Děkuji a nyní tedy další bod programu Briefing se zástupci vnější služby.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 To je tedy diskuze, která proběhla na úrovni ministrů, kde tedy panovala poměrně velká schoda. Další téma, které bylo předmětem diskuze, byla mobilita obraných sil. To je velice důležité i z pohledu další spolupráce s NATO. Pokud jde o tuto mobilitu, to, co Evropská unie může udělat v této oblasti, je pomoci členským státům eh, v tom, aby bylo možné rychle přesouvat ozbrojené složky a vybavení po celé Evropě, takže tady jde o určitá nařízení, diplomatické dohody a postupy a také o infrastrukturu. Přičemž akční plán v této oblasti bude odprezentován vysokou zástupkyní na konci tohoto měsíce. A konečně poslední záležitost, evropský mírový nástroj. což je rozpočet eh, financovaný z mimo rozpočtových zdrojů, tím je také do určité míry omezen, je tedy eh, financován z CSDP a také tedy z prostředků z jiných oblastí. Um, tady, tady jsme, myslím, velmi uspěli, zvláště v oblasti střední Afriky. A uh, máme tedy také zdroje rozpočtové, například v rámci CBCD. A tady ovšem platí určitá rozpočtová omezení a my se zabýváme tím, jak je případně odstranit. Tady i o tom se bavili ministři a co bylo také velice zajímavé, bylo, jak velký zájem byl mezi ministry o tuto iniciativu. Pokud jde o účast na to, tentokrát se nemohl účastnit generální tajemník, zastoupil ho jeho zástupce, pan Gottemille. A tady, eh, tady se především vedla debata o tom, jak dále rozvíjet naše vztahy dospěli jsme ke schodě, že v podstatě již máme velkou škálu iniciativ 774 akčních postupů a z nich tedy většina z nich nekončí implementací. Naopak tedy vlastně zahajují proces dalších postupů v těch sedmi hlavních oblastech, které byly definovány. A jde tedy o velice konkrétní aktivity, které umožňují našim organizacím rozsáhlou spolupráci v těch sedmi hlavních oblastech. Ať už jde posilování kapacit, eh, kyberhrozby, hybridní hrozby, a společná vojenská cvičení a celá řada dalších oblastí. Je to tedy poměrně dlouhý seznam potenciálních aktivit. Tady tedy byl pokrok kvitován kladně. Také však padly otázky k tomu, jak to, že navzdory tomu, že v posledních dvou letech navzdory snahám Evropské unie v oblasti obrané politiky, které pozitivně přivítal generální tajemník NATO, nedochází k nějaké zásadnější podpoře aktivit NATO. A toto zasedání bylo užitečné v tom, že se ukázalo uh, znovu, jak je důležité, aby kapacity, které rozvíjejí členské státy, byly kompatibilní s potřebami a prostředky NATO. protože tedy kapacity členských států samozřejmě používají členské státy samotné, ale také mohou nabídnout tyto kapacity pro další spolupráci s NATO. Čili e, tady, tady jsme také e, pozitivně přivítali e, míru a rozsah spolupráce. A nyní je také třeba, abychom vlastně pomohly na to překonat určité problémy eh, s dostupností kapacit. Tady tedy můžeme eh, z pohledu Evropské unie a pomoci v oblasti infrastruktury regulatorního rámce. To je něco, co na to udělat nemůže. Eh, víme, že tedy se sešla zvláštní pracovní skupina na platformě EDA, která vypracovala akční plán v této oblasti. zástupci některých členských států se této práce přímo účastnili a následovat bude akční plán. Čili to tedy pozitivně kvitovali všichni a také tedy zástupce generálního tajemníka na to. Byla to tedy taková dobrá příležitost k tomu pročistit vztahy a ujistit se, že všichni nadále spolupracujeme, kráčíme stejným směrem. A předposlední bod se týkal PESCO, tedy toho nástroje permanentní spolupráce v oblasti strukturálních záležitostí. Tady tedy konečně padlo konkrétní rozhodnutí k projektům PESCO, které byly poprvé představeny v prosinci, kdy tento nástroj vznikl a byl také předložen akční plán pro implementaci PESCO ke schválení. Ministři se shodli na tom, že je třeba udržet dynamiku nastartovaného procesu, tak aby skutečně přinesl výsledky a shodli se také na konkrétních krocích ku předu. Jde o rozhodnutí, které bude odprezentováno v červnu na téma řízení projektu. Za druhé je tu dohoda o načasování a, a pořadí tedy jednotlivých kroků implementace a za třetí budou identifikovány nové projekty, které budou asi schváleny v průběhu dalšího roku, ale my doufáme, že ta práce na nich se rozběhne ještě před letní přestávkou. A konečně čtvrtým bodem je zapojení třetích zemí do nástroje PESCO a tady dohodli jsme se, že tato problematika bude předmětem přeskumu do konce letošního roku. A konečně poslední bod. Diskuze k misím CSDP a spolupráce v misích nevojenského charakteru v Somálsku, Mali a Středoafrické republice. Tyto mise eh, vlastně vznikly v důsledku bránit základní strategické zájmy Evropské unie a zásadním způsobem přispívají ke sklidnění bezpečnostní situace v této oblasti, pomáhají také v boji proti terorismu, organizovanému zločinu tak dále. Tyto mise jsou tedy velmi důležité. Zvláště důležitá je mise v oblasti Sahel. Tady tedy pracujeme na regionalizaci této mise. Doufáme, že tedy všechny eh, země G5 podpoří naše aktivity v oblasti Sahel, a tedy eh, na Sahaře. A podobně tedy vlastně eh, hodláme rozvíjet naši misi v Somálsku. Vysoká zástupkyně zdůraznila, jak důležité je mít tedy personál k obsazení těchto misí a apelovala na členské státy, aby uvolnili lidské zdroje. A to se týká také tedy plánování vojenských kapacit, které také chybí. Tím tedy vlastně mohu uzavřít svoji prezentaci bezpečnostní problematiky a my také dále budeme pracovat na této problematice v průběhu tohoto roku, přičemž tady takovým leitmotivem letošního roku je implementace všech těchto aktivit. Děkuji, děkuji panu vyslanci a kolegové. Nyní tedy pan Danžán se chce vzít slovo. Eh, no. Sorry, Mrs. Valero. Pani Valero. Ano, jenom velice stručná otázka. Vy jste hovořil eh, k alternativě mechanismu CBSP mimo mechanismus ICSP a mě by zajímalo, co tím přesně myslíte. Jestli byste nám to tedy mohl vysvětlit. Děkuji. Okay please yourselves. A ještě Jeffrey van Morden. Já trošku váhám s tím dát vám slovo. To je pochopitelné, ale já tady, tady vítám pana vyslance a chci se zeptat, jestli se vedla na, této, na tomto setkání nějaká debata o dopadu Brexitu na bezpečnostní problematiku. A pak je tu otázka, která nesouvislí úplně s 6. březnem, ale spíše s aktuálním vývojem. Jak se vnější služba dívá na dopis, který předseda Juncker zaslal prezidentu Putinovi, který, tento dopis, který eh, někteří z nás považují za naprosto nevhodný. Vzhledem k tomu, co se právě stalo na našem území, kdy došlo k útoku chemickými zbraněmi na, na a tedy ne sice britského občana, ale osobu usazenou ve Spojeném království. Čili jak je možné, že v tomto okamžiku zároveň předseda komise gratuluje Putinovi? A bavili jste se o tom na půdě vnější služby? Já také chci položit otázku. Pane vyslanče, vy jste zmínil radu, která by zasedala ve formátu PESCO. během svého vystoupení a mě by zajímalo, zdali už k tomu padlo nějaké formální rozhodnutí, eh, či zdali je to pouze takový určitý pracovní návrh. Nikdo další? Thank you so much, uh, Chair. Zurika, děkuji, paní předsedkyně. Chci se zeptat zástupce generálního tajemníka, jak se dívá vnější služba na téma, které jsme probírali dnes ráno, totiž jak se díváte na ustanovení 42 Evropské smlouvy o vzájemných bezpečnostních e, zárukách a jak e, tedy vlastně to srovnáváte s článkem 5 zakládací listiny na to. Víte, že se k tomu vedly debaty už v roce 2015 a teď se vede debat o tom, že Spojené království by mohlo také uplatnit toto ustanovení a ve vztahu k NATO a také k Evropské unii, jak se na to dívá vnější služba. Nemělo by se toto ustanovení eh, změnit tak, aby odráželo skutečnost, protože tady zatím hovoříme pouze proti vojenskému útoku vůči jednomu členskému státu. Nehovoří se tu o kyberútoku či o jiný, jiném typu hrozeb, jako jsou hybridní hrozby, nebo právě takovýhle eh, útok chemickou zbraní na půdě Spojeného království, to by také šlo vlastně eh, kvalifikovat jakožto chemický útok na území členského státu obecně. Děkuji. Pane vyslanče, nyní můžete odpovědět na všechny tyto eh, připomínky. Možná dojde ještě k druhému kolu otázek. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Eh, ke článku 42.7 a článku 5, to jsou eh, články odlišné povahy. Úloha článku 5 a kolektivní obrany a zastrašování a, a, a úloha na to, to je, myslím, nespochybněné. Také se to výslovně uznává právě ve smlouvě. Nemyslím, eh, že eh, by tady byl nějaký nesoulad. 42.7 to je velice flexibilní článek. Hovoří se zde o podpoře členskými státy, ne struktur EU eh, e jako takových. Mm, jenom jednou ho použila Francie za velice dramatických okolností. A tehdy Francie rozhodla, že požádá Eh, každý členský stát, eh, aby eh, specifikoval, jak může podpořit, takže to je velice flexibilní článek a nemyslím, že tímto způsobem se to nějakým způsobem dostává do konfliktu nebo konkurence se článkem 5 na to. Ale důležitý prvek solidarity v Evropské unii důležitý také pro členské státy, eh, je důležitý pro členské státy, které nejsou spojenci v eh, NATO. Takže je to velice užitečné na rozdíl od článku 242 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, který přináší velmi jasné postupy implementace prostřednictvím IPCR, to znamená integrované reakce na politickou krizi. Tady nejsou žádné procedury. Takže každá země, která uplatní tento článek, eh, může eh, požádat o solidaritu eh, ostatních členských států hm, prostřednictvím toho, co mají k dispozici. Francie a, a další to také tak to vyžádali. Když byla konkrétní eh, žádost na EU, eh, na struktury EU, tak eh, bylo jasné, že je tady více než připravenost poskytnout podporu, takže opět je to velmi flexibilní, velice odlišné od článku 5 organizace Severoatlantické smlouvy. A já si myslím, že je to zcela slušitelné k formátu PESCO. Nám se to eh, eh, všem eh, velice zamlouvá, když říkáme formát PESCO, ale právní služba nám doporučuje tohle neříkat. Protože rada je rada a, a jedná jako rada, ale rozhodnutí se přijímají podle pravidel PESCO. To znamená, že jenom účastníci PESCO se tedy účastní tohoto rozhodování. A ne ti, kteří eh, nejsou účastníky PESCO, ale přítomní můžou být všichni a mm, eh, vyslovovat se můžou všichni. A také se vyslovili a při projednávání těchto věcí. A máte pravdu. Nevím, jestli ta slova jsem použil přesně, tak a eh, jestli jsem to řekl, tak jsem to řekl špatně. Všichni to říkají, protože je to taková výstěžná zkrátka. Nicméně z právního hlediska to ne správné. Pokud jde o obrany důsledky, důsledky Brexitu, tak ty se na FAC Defense neprobíraly. Debaty o Brexitu eh, probíhají v rámci eh, ve formátu úkolové skupiny 50 a pokud já vím, eh, ta debata eh, mimo tento eh, formát neproběhla. K té vaší další otázce, tak myslím, to mi nepřísluší, abych se k ní vyjadřoval. Já samozřejmě předseda komise jednal dle svého vlastního práva a já já opravdu nemůžu eh, toto posuzovat. To není ani můj eh, ani v, v mé pravomoci. Dobrá, tak končím. A ten je ICSP. My jsme byli svědky toho typu podpory, který můžeme eh, podpořit eh, v rámci vyvolování eh, vojenských sil. Článek příslušný tam stanoví určitá omezení. Je to omezení schopnosti jednat v rámci rozpočtu, takže to je hodně podobné. A obecně se říká tedy, že musíme se zabývat eh, rozpočtovými finančními mechanismy. Mechanizmy financování rozpočtu musíme podporovat armády v partnerských zemích, které eh, procházejí zásadní bezpečnostní krizí. To je zřejmé nám všem. I eh, v rámci těch misí, kde už poskytujeme podporu výcvikovou. Musíme se zamýšlet nad tím, jak to dělat efektivněji a na to potřebujeme prostředky. Připravuje se návrh, o kterém se otevřeně jedná, kde by v rámci jednoho eh, nástroje se financovaly naše vlastní operace CFSDP, eh, které eh, se teď financují přes Atenu spolu s akcemi afrického mírového nástroje a akcemi, které se v současné době nefinancují, ale které by patřily do CABSD čili toho, co my nemůžeme financovat přes rozpočet. Čili v jaké podobě to bude, eh, to teď nedokážu říct a budou předloženy konkrétní návrhy. Nicméně to, o čem eh, hovoříte, není příliš daleko od svým způsobem od tohoto, ale záleží na tom, eh, co by eh, uvedly členské státy, ale bylo by to o, o vytvoření dalšího prostoru, ne Atína, eh, ne africký mírový nástroj, bylo by to něco jiného. Měli bychom potom předložit nebo se snažit překonat ta omezení, která, kterým teď čelíme. Děkuji. Děkuji vám. Já bych ještě eh, položil jednu dodatečnou otázku, eh, protože máme pořád ještě trochu času a to bychom eh, rádi využili k debatě s vámi. Jste hovořil o důležitém rozhodnutí na um, schvalování projektu PESCO. Můžete uh, říct, jaká nejzajímavější? Hm, asi ne, abyste vyjmenovával, ale z hlediska vašeho pohledu? Jak byste to popsal? Já si myslím, že tyhle projekty se dostávají do eh, fáze eh, větší definice. Eh, některé z nich jsou takové operativnější. Hmm, no, samozřejmě logistické kapacity, lékařské kapacity, to je určitě lepší a určitě je to efektivnější. ale eh, to by se vyžádalo určitý průmyslový eh, vývoj. Máme tam jeden projekt, eh, který se týká vytvoření ozbrojeného vozidla. obrněného vozidla. Hmm, takže je to eh, důležitý projekt. Samozřejmě každopádně eh, jsou tam projekty, které eh, které pomáhají naplnit to, co je PESCO. Já si myslím, že ten další soubor projektů bude odrážet tak trochu podrobněji eh, to, co je třeba eh, předložit, eh, protože to bude přímněji navázáno na CFDP, to znamená ten plán a schopností, který se teď reviduje. Teď máme první kroky PESCO. Je dobré, že máme projekty obou typů. Projekty, které nám pomohou Mm, nabít operativnosti v terénu a další projekty, které eh, začnou pohybovat s tím systémem. Z těch 17 projektů 5 nebo 6 eh, je považováno eh, za možné kandidáty pro financování pro EDF, což samo o sobě je dobré ale opět jsme v rané fázi. Já doufám, že tyto projekty bude ještě definovat budou podrobně definovat jejich proponenti v nadcházejících týdnech a potom o tom budeme moci vést diskusy. Děkuji. Pan Pasku ještě. Děkuji vám za prezentaci a samozřejmě za tuto iniciativu a informování nás o tom, co se tam děje. Vy jste říkal, že je tady eh, úplná a flexibilita v tom, jak bude aktivován článek 42.7 a, Francis Dandet eh, se nás ptal na, ten, na tu doložku o solidaritě. Eh. Ale preferuje nás, preferuje to aktivaci 42.7. Má se tahle flexibilita zachovávat? Řekněme si, že zítra eh, bude eh, pocitovat další země eh, potřebu aktivovat článek 427. Jsou vázáni tím precedentem vytvořeným Francii nebo ne? To mě velice zajímalo. My jsme se v roce 2012, když jsme připravovali zprávu o mm, těchto dvou mm, doložkách Solidarita a vzájemná pomoc, vzájemná pomoc, tak jsme říkali, eh, eh, že 427 možná jednou bude aktivována a musíme na to být prosím, proto připraveni. Z toho nic nezešlo, protože to je samozřejmě výsada těch daných zemí, ale kdykoliv eh, další země bude mít potřebu to aktivovat, tak to udělají jakkoliv chce. Nebude vázána žádným precedentem v této věci. Takže to vše. Já zcela souhlasím eh, s tím, co říkáte. Nikdo nebude eh, vázán žádným prezidentem. A to je eh, jedna z předností toho článku. Není tam žádná procedura. Nejsou tam žádná pravidla. Velice to závisí na tom státě, který to požaduje od ostatních a je tady povinnost já přesně nevím, jak, to, jak ten článek je sformulován, ale tam se hoří eh, všemi možnými prostředky, myslím. Čili je tam eh, to hodně flexibilní pro ten stát, který to uplatňuje. A um, ta solidarita, o kterou žádá, um, bude záviset na okolnostech. Já myslím, že kdybychom uh, se snažili uh, vytvářet pravidla, tak uh, bychom se ztratili. Jenom bychom vedli daleko stále debaty eh, na radě, na to jsme zvyklí, ale ale eh, byl by ten eh, nástroj potom užitečnější? Asi ne. Myslím, že jednou z jeho předností je flexibilita. Takhle to vidím já jako praktik. No ten problém je, že Francie je velmoc. Jak asi víte, všichni by rádi vyhověli, ale když jde o menší zemi, která se pokouší eh, uplatnit eh, toto, tak no, zopakovat ten postup. No, když to uplatnila Francie, tak ta reakce byla impozantní, pokud vím. bylo opravdu skutečné, protože se to stalo hned po těch útcích. A já bych si předpokládal, že solidarita by vznikla i eh, v případě eh, problémů v jiných členských státech. Já eh, zase říkám, psaní jakéhokoliv řádu pro to by asi situace nezměnilo. Nicméně život je plný překvapení. Dobrá. Pan Franzolika. Přesně o tom, na to jsme se vás ptali. Ta moje původní otázka byla, jestli si nemyslíte, že bychom měli upravit ten článek 42 a 7 na ty nové výzvy a hrozby, jako jsou ty kybernetické útoky. Že článek 42 7 hovoří jenom o, o obětech eh, ozbrojené agrese, čili se to netýká eh, kybernetických nebo hybridních eh, hrozeb nebo jiných hrozeb, kterým čelíme. Nemyslíte, že členské státy by toto měly upravit na novou výzvu, na nové hrozby, kterým eh, čelíme v Evropě? A tak tomu si může kdokoliv myslet cokoliv, ale Samozřejmě je tady dlouhá debata o tom, jestli některé typy kybernetických útoků eh, považovat za ozbrojenou agresi nebo ne, takže eh, o tom se debatuje, ale pokud já vím, tak jedna z těch předností těch článků je právě flexibilita. Jsou další mechanismy eh, pro solidaritu v Evropské unii. A teď naše pozice, tak víte, jak je těžké měnit smlouvy. Takže jsou diskuse o, o kybernetické problematice, debata o tom, kdy kybernetický útok m, mm, považovat za ozbrojenou agresi. A to pravděpodobně a, po, a, půjde vpřed. A, mm, já asi neurčím, jestli ten článek změnit nebo ne nemůžu poukazovat eh, na omezený počet slov. A dál asi už k tomu nemůžu nic vyjádřit. A každopádně každé stanovisko tady v tom eh, se zaslovuje stejný respekt, myslím. Pavel Sanče během naší debaty eh, před touto schůzí jste byl ochoten se vyjádřit k k eh, otázce eh, spolupráce s EU na to. My jsme tady měli prezentaci eh, projektu zahájeného Litvou, nebo iniciovaného Litvou, představil i její litevský diplomat, tedy ze stáleho zastoupení této země při EU. Byl to přesně ten projekt eh, PESCO eh, k eh, rychlé reakci, nebo tým, o, o týmech rychlé reakce proti kybernetickým hrozbám. A byly tady nějaké dotazy, které se týkaly určitých možností toho reagovat na spolupráci na to. Ale zdá se, že tahle ta úroveň s eh, vytvořením spolupráce mezi členskými státy EU, ta se eh, těžko, eh, tam se, tam se těžko hrají vazby. Já jsem tedy chtěl hovořit o tomto konkrétním projektu, ale spolupráce v kybernetických věcech je jedna z vlajkových částí spolupráce mezi oběma organizacemi, takže takže jak přesně si představujeme eh, rozvoj eh, těch nebo další kroky eh, v této oblasti? Tak jak říkáte, kybernetika to je jedna z oblastí, kde potřeba spolupráce a reakce na kybernetické krize jsou jednou z otázkou, je z otázek, o kterých se diskutuje. Klíčový, klíčovou otázkou je například přiřazení atribuce A to je mm, jedna z věcí, které jsme provedli už v, při předchozím paralelním koordinovaném cvičení v roce 2017. To, to skončilo společným prohlášením mm, generálního tajemníka NATO a obou předsedů Takže atribuce je velice mocný nástroj v kybernetické sféře, jak se projevilo také při té poslední krizi. Tady mohou obě organizace spolupracovat. Diskutuje se samozřejmě také o roli eh, reakčních týmů v oblasti kybernetiky. Eh, jednou z oblastí vztahů eh, mezi námi a NATO je samozřejmě distribuce informací mezi oběma organizacemi, eh, což se týká situace, která je vám všem velice dobře známá, takže to není otázka nás na úrovni zaměstnanců. My nic dělat nemůžeme, to je otázka zcela jiné dimenze. A já myslím, že pokaždé, když hovoříme o těchto otázkách, to musíme mít na paměti. Má to vliv na celou řadu oblastí naší spolupráce a nijak to nesouvisí s tou reálnou spoluprácí obou organizací, ale jsou to problémy jiné povahy. Což má dopad na to, jak můžeme koordinovat eh, reakce a spolupracovat v rámci reakcí. Děkuji. Vážení kolegové, nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže prosím, zatleskejme společně panu velvyslanci Seránovi vždycky počítáme eh, s vaší přítomností na eh, schůzích eh, Rady pro zahraniční věci, zejména v formátu pro obranu a na případném debriefingu po Evropské radě. Děkuji vám moc krát. Colleagues, uh, our experts. Tak vážení kolegové, naši experti přijdou přesně v pět hodin, takže ještě jednou musím ohlasit přestávku do páté hodiny odpolední. A potom proběhne schůze společně s delegací pro vztahy s Afganistánem na téma bezpečnosti v Afghánistánu. Colleagues, please be seated. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Zbývá nám před námi poslední bod našeho dvoudenního zasedání. Nezapomínejme ovšem, že máme ještě půl dne zítra, zítra dopoledne. Tématem je bezpečnostní situace v Afghánistánu. Tento bod je projednáván společně s delegací pro vztahy s Afghánistánem a proto po mé pravici sedí náš kolega Petras Austrevičius, předseda meziparlamentní delegace. Toto téma je velice relevantní a já bych nyní chtěla představit naše účastníky panelu. Jako první pan Dietmar Chrysler, vedoucí oddělení pro Afganistán a Pákistán v Evropské službě pro vnější činnost. A po mé levici je pan Mark Di Paolo, který je členem Mezinárodního štábu NATO specializuje se na Afganistán a Irán. Irák, Irák, já jsem si to myslela. Bylo to nepravděpodobné, ale bylo to chyba v mých podkladech. Takže Irák, to je logické. Potom tu máme nám již dobře známého panelistu, a to je paní velvyslankyně Batu Kutelia, bývalá velvyslankyně Gruzie u ESVČ, a momentálně působí v McCainově institutu na Arizonské státní univerzitě. A v poslední řadě paní Doroté van Dam z Katolické univerzity v Lovani. která je badatelkou v Centru pro studium krizí a mezinárodních konfliktů, která se specializuje na tuto oblast. Nejprve dám slovo Petrasi Austrevičiusovi, aby nás uvedl do tématu. A jenom diskrétně připomínám, že máme ještě čtyři řečníky. Takže prosím o stručnost. Děkuji, ano. Dnes rozhodně nehrozí nedostatek schůzí. Já vás nebudu nudit dlouhou úvodní řečí, jenom bych chtěl poděkovat, vážení kolegové i přítomní hosté, že jste přišli na dnešní diskuzi. Není to rozhodně nudné téma. Budeme diskutovat o bezpečnosti v Afghánistánu proto si velice vážím toho, jakou pozornost tomuto tématu věnuje podvýbor pro bezpečnost a obranu. Hlavním vývojem je rozhodně zhoršení bezpečnostní situace. Nebezpečná eskalace několika konkrétních faktorů v Afghánistánu, v roce 2017 došlo k 57 sebevražedným útokům, v nichž bylo zabito 605 osob a 1690 osob bylo zraněno. A za letošní rok pouze v lednu Došlo k sérii útoků 20. ledna s 22 mrtvými. 24. ledna bylo zabito 6 lidí, 27. ledna zase došlo k výbuchu, který zabil nejméně 100 lidí. 29. ledna znovu bylo při útoku islamského státu zabito 11 vojáků. Takže, abych to shrnul, analýzy situace říkají, že Taliban ohrožuje zhruba 70 afgánského území. Dalším vývojem je to, že určité skupiny Talibanu prohlašují, že chtějí ukončit válku prostřednictvím dialogu a e, jsou otevřené mírovým rozhovorům. Afgánská vláda činí určité ústupky a tyto opětovné nabídky na mír jsou doprovázeny uh, úsilím na bojišti uh, za podpory uh, americké armády, která brání Talibanu získávat další území, což by mohl být jeden z bodů těch tzv. mírových rozhovorů. A snaží se je zatlačovat tam, kde to jde, a přesvědčovat je, že válku nemohou vyhrát. Prezident Ghani říká, že chce porazit Taliban úplně. Problém je, že vůdčí struktury Talibanu jsou tak eh, rozstřítěné, že je těžké identifikovat prostředníky, kteří by byli schopní a ochotní eh, zavázat se k příměří. V kontextu této komplexní situace eh, se koná dnešní debata. která nám jistě poskytne více aktuálních informací o situaci v zemi. Děkuji, ano, a dávám zpět slovo. Děkuji a já bez průtahu dám slovo panu Dietmaru Chryslerovi. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost podělit se s vámi o e, některá svá stanoviska za e, Evropskou službu pro vnější činnost. Sdílíme to hodnocení, že bezpečnostní situace v Afghánistánu se významně zhoršila. A ty strašlivé útoky v lednu, jak v Kábulu, tak v Jalalabadu, eh, jsou toho jenom příkladem. Podle posledních čísel z USA, tedy z ledna 2016, Současná, od ledna 2016 ovládá afgánská vláda nejméně okrsků, zatímco povstalci ovládají nejvíce okrsků od, proce, od prosince 2015. Procento e, okresů pod kontrolou povstalců se zdvojnásobilo od roku 2015. A e, procento e, okres, okresů, které jsou sporné, se zvýšilo téměř o 50 od roku 2015. A konečně ty okresy, které jsou pod kontrolou eh, afgánské vlády, těch ubylo o více než 20 což myslím velice dobře dokládá to zhoršení bezpečnostní situace v zemi. Na druhou stranu se domníváme, že pozitivním výsledkem skončila schůze takzvaného kábulského procesu o míru a bezpečnosti. To bylo na konci minulého měsíce, kde eh, afgánská vláda přišla s důležitou a řekl bych bezprecedentní nabídkou na mír vůči Talibanu. Sám prezident Ghani popsal šanci na mír jako, eh, cituji, vyšší, než kdy byla za posledních 18 let. Konec citátu. A jeho nabídka Talibanu obsahuje sedm bodů, mezi nimiž je i příměří propuš a propuštění vězňů, nové volby se zapojením vojska a také revize ústavy v rámci mírové dohody s Talibanem, která by ukončila konflikt. A my upřímně doufáme, že tato nabídka bude Talibanem přijata a že povede ke zřízení nebo ke, zahájení opravdového mírového procesu. Nicméně není jasné, jak Taliban zareaguje na tuto mírovou nabídku zatím eh, nepřišla žádná oficiální formální reakce, proto je velice nepravděpodobné, eh, že by násilnosti nějak eh, předvídatelně ustaly. na straně povstalců jsou i lidé, kteří budou mařit jakýkoliv mírový proces, což platí jak pro, eh, jak pro eh, prvky Dáše uvnitř Talibanu, tak pro vysoké eh, vůdčí osobnosti v Talibanu. Dalším otazníkem je budoucí reakce samotného prezidenta Ganiho. Ten bude muset v příštím roce kandidovat ve volbách a patrně bude muset čelit závažným bezpečnostním incidentům, ke kterým pravděpodobně dojde a není známo, jak na tyto incidenty bude reagovat. A pak je to několik klíčových mezinárodních aktérů, kteří zatím ještě musí vyjasnit své pozice. A zda se připojí k Ganýho nabídce míru a nebo ne. Tím mám na mysli Pakistán, ale také Rusko a Irán. Proto je velice důležité udržet eh, tuto dynamiku a domníváme se, že ta důležitá schůze o míru v Afganistánu, která se bude konat příští týden v Taškentu v Uzbekistánu 26. a 27. března, bude významnou příležitostí ke znovu mezinárodní podpory pro Ganiho nabídku Talibanu. Na této schůzi bude přítomna vysoká představitelka a vyšle velice silný politický signál mezinárodnímu společenství, ale také Talibanu. V tom smyslu, že by měl na nabídku prezidenta Ganího zareagovat že by se měl Taliban chopit této příležitosti a připojit se k smysluplnému mírovému procesu. Pokud jde o další kroky, chtěl bych zdůraznit, že je potřeba zajistit, aby mezinárodní společenství fungovalo kolektivněji a aby se lépe koordinovalo. A také, aby se shodlo na společném sdělení pro Taliban a také pro Pakistán. A to tak, aby mezinárodní společenství snížilo počet aktérů, kteří s Talibanem vedou dialog, protože jinak vzniká nebezpečí zmatku a do jisté míry to posiluje pozici Talibanu. Mnozí hráči z mezinárodního společenství s Talibanem komunikují. Důležité bude také doprovázet mírový proces politicky bez přílišného vyvíjení tlaku na Taliban, ale se zcela konkrétními opatřeními. Mezi tyto konkrétní opatření by mohlo patřit například eh, zřízení tzv. bezpečných zón v několika omezených oblastech v Afghánistánu. A to by mohlo být prezentováno jako krok k utužení důvěry. V podstatě to mohou být lokální příměří, jejichž přínos bude samozřejmě zřejmý těm, kdo v těchto oblastech žijí. Mezinárodní společenství by mělo být připraveno podporovat takováto opatření. Je také potřeba si položit otázku, co by mělo v mírovém procesu nastat poté, Inspirovat se můžeme příklady, kdy Evropská unie už sehrála svou roli, jako například Kolumbie, do jisté míry Sýrie, ale také Balkán. Možná také víte, že Evropská unie zásadním způsobem přispěla k vnitroafgánské mírové dohodě s hnutím Hezbí Islámí. A bylo by dobré podívat se na implementaci této vnitroafgánské dohody, kterou EU podporuje. je třeba prokázat, že takováto dohoda má cenu. A konečně je potřeba dále pracovat na regionálních projektech ekonomické integrace, na projektech regionální infrastruktury, a těžit z pozitivní dynamiky těchto projektů. Tady mohu zmínit projekt ropovodu Tapi, nebo slavný projekt Kaza 1000. Takovéto projekty infrastruktury jsou nesmírně důležité protože ukazují regionálním aktérům, jak prospěšné je účastnit se mírového procesu. Protože tímto způsobem se posiluje regionální ekonomická integrace, což pomáhá překonávat konflikt. To je ode mě vše, já vám děkuji moc krát za pozornost. Děkuji vám, pane Kryslere, a ten pan Mark Di Paolo, vedoucí operačních strategií z Mezinárodního štábu NATO. Děkuji vám moc krát. Tohle je poprvé, kdy jsem v Evropském parlamentu. A my, myslím si, že, jsem, že patřím k malé hrstce Američanů, kteří ví, že Evropa má parlament, a k ještě menší skupině Američanů, kteří ten parlament viděli. Takže děkuji vám za pozvání. Já jsem rád, že hovořím na konci dlouhého dne k lidem, kteří zcela zjevně mají zájem o toto téma. A jestli va, a, ať už vám záleží na tom, co tam děláme, nebo ať už jste zarytě proti, tak eh, jste rozhodně přesně ti lidé, se kterými bych měl mluvit. Takže děkuji vám ještě jednou za pozvání. Já se pokusím, abyste si mě zapamatovali, pokusím se skutečně něco říct, a pokusím se také respektovat eh, tlumočníky, kterých tu máte velice hodně, což je pro mě novinka. Takže na úvod. Já jsem velkou část kariéry strávil létáním ve vrtulníku. A když, jste, když létáte vrtulníkem, tak nezestárnete tím, že jste optimista. Neustále se musíte ptát, co nejhoršího by se mi právě teď mohlo stát. Přesně to se mm, neustále člověku honí hlavou a přesně to jsem si říkal i v Afghánistánu. Takže vlastně optimismus je patrně, nebo přílišný optimismus je patrně eh, jednou z z nejneužitečnějších eh, vlastností v souvislosti v Afghánistánem. Ale ještě horší pohled na Afghánistán by byl pohled cynický. A do, do cynismu je velice lehké upadnout. Ono to člověku dělá dobře, být cynický, vždycky se najde dost špatných zpráv, kterými si svůj pohled odůvodníte, ale myslím si, že cynismus nás k úspěchu nedovede. Úspěchem by byl stabilní Afganistán, který se postará sám o sebe a který by přispíval k bezpečnosti v regionu. Takže já vám nebudu předkládat optimistický ani cynický pohled, ale podělím se s vámi o své postřehy z Kábulu, kde jsem byl minulý týden. Bezpečnost je zcela jasně horší, než byla před pár lety. Myslím si, že na tom se shodneme. E, viděl jsem více betonových zátarasů, ty zátarasy byly vyšší, úroveň napětí ve městě byla vyšší, i když to je samozřejmě těžké poznat, protože já jsem musel nakupovat přes vysoké betonové zátarasy, abych to zjistil, ale každopádně bezpečnostní situace je, zhorší, je horší. Pouze 64% obyvatelstva je pod kontrolou vlády, o tom už to byla řeč. a když NATO eh, přechází, převádí svou misi z mezinárodní bezpečnostní eh, asistence až eh, na civilní pomoc, tak od té doby stoupla úmrtnost. Generál Nicholson řekl, že konflikt je v patové situaci. Taková jsou fakta. A já si myslím, že rozumní lidé, lidé, kteří mají pravomoce jako vy, se doslechli o sérii velice úspěšných velitelů, kteří v Afghánistánu tvrdili, že úspěch je hned za rohem, že letos se Afgánci konečně pohnou. A rozumní lidé mohou klást otázky, jako například, proč to ještě nepřišlo a proč naopak zvyšujeme naše závazky v tomto regionu. Já se vám pokusím na tyto otázky odpovědět. Co je tedy jinak než v předchozích 16 letech? Za prvé, naše smýšlení je jiné. Až do roku 2014 jsme se snažili eh, řešit eh, za Afgánce jejich problémy, protože v sázce bylo příliš mnoho a nechtěli jsme si dovolit selhat. Kdykoliv se zdálo, že Afgánci selžou, my jsme jim pomohli zachránit situaci, vyřešit problém. To už neděláme. Afgánci se starají o sebe, mají tedy školení a poradenství od NATO, ale už se nesnažíme řešit jejich problémy, což je značný posun. A za druhé, i jejich smýšlení je jiné když jsme se přesunuli k, od ISAF k rezidenční podpoře, tak to byl moment, kdy se Afgáncům otevřeli oči, tak říkajíc. Dalo by se říci, tady si myslím, že můžu mluvit upřímně, že musíme uznat, že NATO a Spojené státy patrně stáhly příliš mnoho sil příliš rychle, což vedlo k situaci, kterou by někteří mohli nazvat zhoršenou bezpečnostní situaci, jak říkal pan Chrysler. Zajímavé ale je, že situace se sice zhoršila, ale nebyl to nějaký pád do propasti. Ta situace se stabilizovala na jiné úrovni. A to je přesně ten rozdíl, to je to, co je jiné. Tím myslím to, že teď eh, je ta situace jaksi upřímnější než dříve. Teď opravdu chápeme, jak bezpečnostní situace v Afghánistánu vypadá, pokud NATO nebo USA neustále nepodpírají Afgánce, kde to jen jde. Takže naše smýšlení je jiné, jejich smýšlení je jiné. A řeknu vám ještě, že po tom přechodném období, kdy jsme ztratili některé naše zisky, od té doby sebedůvěra Afgánců opět stoupá. A to je důležité. Sebedůvěra Afgánců to je tajná přísada, která povede k úspěchu v Afghánistánu. Možná se to neposlouchá hezky, ale já to řeknu nehezky. Afgánská sebedůvěra má přímý dopad na morálku eh, bojovníků. A ta pomůže vytvořit podmínky pro mír po tolika, let, po, po tolika letech bojů. Takže sebeduvěra Afgánců je nesmírně důležitá. Konec konců myslím si, že to byla základní přísada pro to, aby prezident Ghani předložil tuto mm, nabídku, která nemá obdoby, nabídku na mírová vyjednávání s Talibánem. Kdyby neměl tu sebe důvěru, tak by do toho nešel. A konečně všichni aktéři v Afganistánu, eh, NATO, USA, afgánská vláda, mezinárodní společnost i Taliban se shodují na tom, že vojenské vítězství není možné. Momentálně panuje patová situace, kde si všichni vzájemně škodí. Na tom se shodnou všichni, což taky před pár lety nebylo. To všechno je tedy velice užitečné si uvědomit. Mají-li se tedy zlepšit podmínky k úspěchu, máme-li si upřímněji eh, říci, eh, jaká je situace, musíme si upřímně zodpovědět, jak má ten úspěch vypadat. Za prvé, eh, myslím si, eh, že eh, už jenom ten ústupek do ale upřímnějších pozic je známkou úspěchu. V podstatě, když se podíváte na hrubý domácí produkt Afghánistánu, můžete si najít na internetu graf HDP a vidíte tam propad po té, co na to snížilo svou přítomnost. To byla umělá ekonomika, doteď je trochu umělá, ale teď už je trošku blíže realitě. Míra růstu v Afghánistánu v letech 2009 až 2012 byla zhruba 20%. Ta ekonomika rostla po 20%, teď je to zhruba 3%. Tak já se vás ptám, co z toho je realističtější a udržitelnější, co z toho je upřímnější. Afgánská národní armáda je všude v ofenzivě, všech šest armádních sborů je v ofenzivě. To je v Afghánistánu poprvé. A já zajdu ještě o krok dál. Řeknu, že v Kunduzu momentálně probíhají operace, které jsou nesmírně spole- složité společné operace, kterých se účastní zvláštní jednotky letectvo a konvenční armáda, všechno dohromady. Je to nesmírně složitá situace. Mnoho moderních armád, i americká armáda s tím má stále potíže. Afgánci plánují tyto mise a provádějí tyto mise sami. To také před pár lety nebylo možné Civilní ztráty na životech, to je samozřejmě velmi citlivé téma, které je zdrojem značného zklamání. Ale poprvé od roku 2012, jak jistě víte, počet eh, zemřelých civilistů klesl. A klesl ve 22 z 34 provincií. Proč klesl? Klesl zejména proto, že afgánský profesionalismus a eh, afgánské úvodčí schopnosti v armádě eh, vedl ke snížení počtu mrtvých civilistů o 37% u pozemních operací pod afgánským vedením. Znamená to, že afgánští velitelé riskují a afgánští velitelé eh, operují inteligentněji, berou přitom ohled na civilisty teroristy a proto počet jejich úmrtí e, značně klesl. Došlo ke 24% nárůstu e, ztrát způsobených letectvem. E, v absolutních číslech ale meziroční počet incidentů je stejný. Stejný letos jako loni. 68 incidentů v roce 2017 a 69 v roce 2016. Ale přesto, že tohle zůstává stabilní, pamatujme, že afgánské letectvo eh, nyní zdvojnásobilo eh, eh, své operace. Takže v podstatě počet mrtvých civilistů je poloviční. To je jistě eh, výsledek určitého školení a poradenství ze strany NATO. Eh, Afgáncům za to patří uznání. Pak probíhají ještě další reformy, eh, o kterých už nebudu hovořit detailně, protože už teď mluvím příliš dlouho, ale stojí ještě za zmínku že v Afghánistánu eh, prošel zákon, podle kterého eh, tisíce vysokých eh, důstojníků a generálů má jít do výslužby v Afghánistánu. Proč je to důležité? Za prvé, protože ti lidé, kteří jsou tímto způsobem odstraněni, ti jsou ještě pamětníci sovětské éry, takže mají sovětskou mentalitu, která nepodporuje inovaci, podporuje styl vedení, který je velice centralistický a eh, tato mentalita není vhodná pro konflikt s Talibanem, proto odchází. Zároveň je to ale generace veteránů, přeživších. Když s nimi hovoříte, tak eh, můžete s nimi mluvit anglicky i rusky a oni vědí, jaké je to přežít. Je to generace, která vždy eh, jedním očkem hleděla na možnost selhání. Tato generace odchází, nahrazuje ji mladší generace Konečně tedy přichází generační odměna. Ti staří a unavení budou nahrazeni mladými profesionály, kteří budou ochotní se být za afgánskou věc. E, co to vše tedy znamená? Po 16 drtivých letech, zdrcujících letech e, konfliktu. Vypadá ta situace jako krvavý vřet. Čeho jsme vlastně dosáhli? Za prvé, Afgánci už jsou ve vedení, jak už jsem popsal a e, momentálně ve škole je asi devi, bylo asi 9 tisíc chlapců a nula dívek. Nyní e, je to mnohonásobně více, e, včetně dívek. Přístup k základní zdravotní péči byl dostupný v roce 2002 až 9% populace, nyní je to 57%. To je zajímavá statistika porodnost u eh, adolescentních dívek, tedy ve věku 13 až 18 let, klesla na polovinu. Takže teď tyto dívky mohou eh, chodit do školy, nemusí eh, se starat o početnou rodinu v takto útlém věku. Vzkvétají také nezávislá média v Afghánistánu, nebudu vám číst čísla, ale ta čísla hovoří jasnou řečí. Takže vám patří dík, tedy evropským národům, za váš příspěvek, někdy bilaterálně, někdy pomocí NATO, někdy pomocí rozvojové pomoci. Děkuji za ty zisky z posledních 16 let. Nejsou to zisky nějak triviální. Pomohly eh, zvýšit bezpečnost v situaci, kdy Afghánistán eh, je ve vůdčí roli. Já teď přeskočím ta mírová vyjednávání, ke kterým možná dojde, ale řeknu vám, co můžete očekávat v budoucnosti a pak pak už skončím. Na stole leží nabídka na mír, ale NATO a USA budou i nadále pracovat na bezpečnosti. To dodá Afgáncům důvěru, přispěje to k míru. Rok 2018 bude pro Taliban nesmírně těžký. Je pod tlakem v celé zemi, je neúnavný a zůstane neúnavný. V roce 2019 eh, posílíme kapacity. USA pošle více lidí, NATO pošle více lidí, i eh, Afghánistán eh, zdvojnásobí počet lidí ve, ve, zvláštních jednotkách a myslím, že ze čtyřnásobí letectvo. To všechno se chystá v roce 2018 a rok 2019 bude prvním, kdy všechny tyto nástroje budou moci být použity proti nepříteli. Takže rok 2019 pro Taliban bude ještě horší. Pokud byste byli talibánský velitel, tak si položíte otázku, není na čase vyjednávat o míru. Tak pokud vás nepřesvědčí rok 2018, tak si potom řeknete, jestli pak následující sezóna bude taky tak špatná, možná se váš názor trochu změní. Takže já bych neočekával velké změny ve smýšlení Talibanu až do poloviny roku 2019, kdy začne kapitulovat a e, uvidí, že není možné vojensky zvítězit. Spojenci, kteří dohromady tvoří NATO, zvýší svou politickou účast, politickou pozornost pro afgánský problém. Doteď to byla doména spíše armádní a e, budou také patrně navýšeny závazky k financování až do roku 2024. Já mám ještě několik dalších geniálních myšlenek, ale schovám si je do diskuze. Děkuji vám. Děkuji, pane. A nyní dám slovo panu Batoko, eh, který je eh, bývalým eh, velvyslancem Kruzie v Spojených státech a nyní je expertem Makinova institutu. Děkuji, je mi velkým potěšením a ctí mít tady příležitost pohovořit o jedné z nejdůležitějších oblastí pro světovou bezpečnost a tím je Afghánistán. A také je dobré, že Evropská unie a NATO vlastně tuto situaci řeší společně. To je základní předpoklad úspěchu. Afghánistán je důležitý eh, pro eh, Gruzii nejenom proto, že patříme mezi jedny z největších dárců, ale také proto, že eh, Afganistán je důležitý pro celý náš region, čili já budu mít takové dvě základní připomínky. Nejprve představím situaci v našem regionu obecně a pak osvětlím úlohu Afganistánu z tohoto pohledu a také upozorním na záležitosti s praktickým dosahem, které nám mohou umožnit kormidlovat záležitosti žádoucím směrem. Jak už tady předchozí řečníci a vysvětlili, situace v Afganistánu je mimořádně komplikovaná, bezpečnostní situace, válečný konflikt a tak dále, ale v podstatě díky a také tedy to, to úsilí znovu vybudovat fungující státní struktury ve, v, v Afghánistánu. Nejde jenom o mm, tedy vlastně technické fungování afgánské vlády, ale o politické vztahy v tomto regionu obecně. Abych to tedy eh, uvedl výletem do historie. Tromanova doktrína pro tuto část světa rozlišovala element, e, prvek tedy vojenské bezpečnosti a poté hospodářského základu. Ten hospodářský základ chybí v tomto příkladě a, to je, a proto je třeba přijít s nějakými opravdu zásadními novými politickými vizemi. Ve chvíli, kdy chybí takováhle eh, soudržná regionální vize politiky dané oblasti, tak vzniká určité vakuum a proto mm, tedy eh, ten pokrok eh, se zdá nulový a to způsobuje frustraci. Já si ale myslím, že ta situace je mnohem lepší, než tomu bylo v minulosti. Samozřejmě záleží a, také na vašem založení, jestli jste spíš optimista nebo pesimista, ale já myslím, že ta nastartovaná dynamika je pozitivní. Tato dynamika je pozitivní z celé řady pohledů, zvláště v tom širším rozměru, protože strategie našeho přístupu eh, k Afganistánu je úzce provázána s tím, jak se Západ postaví k bezpečnostní situaci v Rusku, Číně, Severní Koreji a dalších zemích. Je tedy třeba synchronizovat naše snahy s ruskou politikou, vzhledem k tomu, že Rusko se nás i na tedy příkladu Afganistánu snaží poškodit co nejvíce a nejenom tedy tou hybridní válkou, kterou vede proti západu už teď. Pak je tu další komponent, který souvisí s globálním vývojem. Jde o politickou eh, rozpad určitých hospodářských a vojenských celků a, a vznik nových aliancí. Pokud jde o rozpad a snahu tedy narušovat zavedené struktury. Vidíme tady snahy, které vyvíjí Čína v tomto ohledu eh, v této oblasti Ázie. Čína s námi spolupracovala účinně v době, kdy tedy ten vojenský konflikt v Afganistánu byl nejvy, nejvyhrocenější a Pomohla nám. A to asi i proto, že Afghánistán nabízel velký komerční potenciál a možnost obnovit znovu obchodní toky po hedvábné stezce nebo něco podobného. A to znamená, že Čína měla zá, zájem na tom, aby eh, hospodářství Afghánistánu znovu začalo fungovat. Některé komponenty tohoto přístupu pořád ještě přežívají, ale eh, je třeba, aby evropští západní partneři usilovali nejenom o znovu otevření hedvábné stezky, což by zaručilo jejich strategickou přítomnost v regionu a to je velmi důležité, protože to má zásadní dopad na další vývoj v tomto regionu, ať už z pohledu vojenského, hospodářského, sociálního a dalších. Eh, Afganistán se také snaží změnit svůj přístup, ovšem je otázka, do jaké míry bude v tomto úspěšný. Nicméně politika tedy v oblasti centrální Asie obecně má zásadní dopad na vývoj v Afganistánu. V kombinaci těchto faktorů bych rád upozornil především na to hlavní sdělení, které je velmi důležité, totiž že v mnoha případech Politika Západu a také Evropské unie je taková, že se snažíme eh, zavírat oči před problémy. Takže pokud ten problém není vyloženě akutní, eh, nevěnujeme se mu. Pokud by se ovšem tento přístup eh, změnil, bylo by to zásadní nejenom pro úspěch v Afganistánu, ale také by to vyslalo jasné strategické sdělení ostatním zemím, které tedy také eh, váhají, jsou opatrné a eh, nevědí, jak dlouho vlastně bude nadále Západ aktivní v této oblasti. A to platí o Číně, o Koreji, o zemích na jih od Kavkazu, jako je moje země, i tedy o těch zemích, které jsou na střední vzdálenost. Tento proces integrace nebo disintegrace eh, už běží a my si musíme přiznat, že tedy ti různí hráči, eh, kteří jsou v něm zamícháni, mají každý své vlastní zájmy a není to vždycky jenom eh, znovu obnovení bezpečnosti a hospodářského života Afganistánu. A konečně pokud je hospodářský aspekt vývoje v Afganistánu, tady je určitá snaha obnovit obchodní toky v těch eh, koridorech, které doposud používala armáda, nicméně zatím tedy pořád ještě tyto snahy probíhají pod eh, patronací armády a země, které jsou na té trati té bývalé hedvábné stezky, Afganistán, Turkmenistán a další, eh, se tedy snaží využít těchto obchodních toků i například pro přepravu armádních zásilek, jako je palivo do stíhacích letounů a podobně. Jinými slovy, ta, tyto snahy mohou být úspěšné, tedy o znovu obnovení, jen pokud k tomu bude politická vůle a je samozřejmě třeba si uvědomit, že nejde jen o hospodářské zájmy. Pak je tu problematika jak dlouho ještě se trvávat v Afganistánu. A protože tady panuje nejistota, vlastně to svým způsobem podrývá veškeré vyvíjené úsilí na, na místě, panuje nejistota. A tady bych asi rád skončil a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. A rád tedy odpovědím na otázky k regionálnímu kontextu obecně. A nyní paní Van Dan, která eh, je profesorkou Katolické univerzity v Lovani. Děkuji. Eh, děkuji, chci se připojit ostatním panelistům a poděkovat paní předsedkyni za pozvání. Je mi ctí tady být. Já eh, tak trochu tady budu věnovat pozornost jiné oblasti než jen Afganistánu a podívám se přes hranice Afganistánu do okolních zemí. Ve své prezentaci mm, tady použiju hned celou řadu map. V tom regionálním kontextu se geopolitická dynamika točí stále víc kolem čínské politiky, kolem toho, co chce Peking. A to i proto, že tady vzniklo určité vákuum, pokud jde o původní vedoucí úlohu Spojených států v této oblasti. A Čína a Indie nyní tedy vlastně jsou primárními aktéry v této oblasti. Spojené státy stále jsou aktivní v terénu v Afganistánu a samozřejmě tím pádem mají i určitou míru politického vlivu. Situace je nyní tedy velmi vyhrocená a skutečnost, že situace v Afganistánu je ne, neujasněná, má zásadní dopad na okolní státy také. Afganistánem je takovým nárazníkovým státem už od 19. století. Víte, že se tedy tam už od 19. století ehm, vedly války a cokoliv, k čemu dojde v Afganistánu, má zásadní dopad na zbytek regionu. Jedním z klíčových prvků je skutečnost, že v tomto regionu jsou tři jaderné velmoci Čína, Indie a Pákistán a čtvrtá velmoc potenciálně, a to nepočítám Rusko. A cokoliv, co se tedy stane v Afganistánu, používají ostatní země jako určitou zámenku, zvláště Pákistán. Kdykoliv tedy Pakistán potřebuje investovat do svého jaderného programu. Používá jako výmluvu situaci v Afganistánu. A i když Čína a Indie eh, zatím tedy dodržují tu doktrínu neútočení jadernými zbraněmi, Pakistán tuto doktrínu nemá. A má tady vlastně naopak eh, moto nasazení jaderných zbraní s odrazujícím účinkem. A to, myslím, mluví za vše. Já tady pohovořím o těchto region, čtyřech regionálních aktérech a také samozřejmě o Spojených státech. Jistě všichni víte, jaké jsou cíle Spojených států v Afganistánu. Nicméně na situaci v Afganistánu není možné nazírat bez toho, že bychom chápali cíle a vize těch ostatních čtyřech států, bez toho, že bychom chápali jejich zájmy a také vzájemné a rivality. Spojené státy samozřejmě mají zájem na stabilizaci situace v Afganistánu, aby z toho nebyl další takzvaný padlý stát. Afganistán samozřejmě tedy ještě není padlým státem, i když o tom jsem připravená debatovat. A je také třeba tedy zabránit tomu, aby vzniklo politické vákuum. Všichni víme, jak to dopadá. Nechceme, aby, tedy chom, abychom zažili další 11. září. Na těchto dvou ilustracích je, myslím, dobře vystižen vzájemný vztah mezi Pákistánem a Spojenými státy a to, jak situace v Afganistánu tento vztah eh, hodnotí. Vidíte tedy, že vlastně Pákistán se cítí v sevření neustálých požadavků Spojených států a má pocit, že hm, nikdo nerozumí. Pakistan ale vždy uvažuje z pohledu vztahů k Indii, čili mm, takto hodnotí i situaci v Afganistánu. Proto také Pakistán má určitá strategická aktiva, kterými chce získat nad, tedy náskok před Indií. Navíc tedy vlastně pakistánská politika není v rukou oficiální vlády, ale spíše armády a jejich struktur. To znamená, že politici mohou dosáhnout něčeho do určité míry, dokud to nerozčílí armádu. To znamená, že můžete jednat s Islamabádem, s politickými elitami, ale skutečná rozhodnutí padnou v Rávalpindí, tedy mezi vojenskými představiteli. Pak je tu také problematika hranice mezi těmito dvěma zeměmi. A tato hranice je v podstatě nehlídaná v tuto chvíli, lehce propustná, i když existuje několik hraničních přechodů, ale v podstatě je tedy možný volný pohyb mezi oběma státy. Pakistánci se obávají, že paštuni by eh, se mohli chtít oddělit a vytvořit Paštunistán a Afganistán tomu nějak nepomáhá tím, že vlastně neuznává oficiální hranici mezi oběma státy. Pákistán by byl rád, kdyby v Afganistánu byla pro pakistánská nebo minimálně neutrální vláda. Vzhledem k tomu, že nechce bojovat na dvou frontových liniích, samozřejmě jednu frontovou linii vlastně aktivní vidíme na hranici s Indií, především v Kašmíru, a mít tedy další konflikt na hranici s Afganistánem by znamenalo, že se válčí mezi dvěma na obou hranicích a to je eh, samozřejmě velmi nežádoucí pro Pákistán. A zároveň se snaží zabránit tomu, aby Indie vystupovala v tomto regionu jako velmoc. Nechtějí tedy, aby se Indie míchala do situace v Afganistánu a to také tedy je třeba vzít v úvahu, protože čím víc se Indie bude zapojovat, tím negativněji na to může Pakistán zareagovat negativně, myslím tedy například nasazením strategických aktiv těch různých eh, militantních skupin a bojůvek. A tady je samozřejmě velmi eh, jak se obtížné rozlišovat mezi dobrými a špatnými teroristy, i když Indie tvrdí, že v Afganistánu působí jen dobří teroristé. Já tady se mohu připojit k pozitivnímu hodnocení kabulského procesu, protože je to skutečně nevýdané ale musíme ještě počkat na to, jak Pákistán na tento proces zareaguje. Čím víc totiž Taliban bude mít možnost vyjádřit, míchat se vlastně do politiky v Afganistánu, tím vlastně menší vliv bude mít armáda a to se jí nebude líbit, takže je možné, že se pokusí destabilizovat tento mírový proces. Když se podíváte na Indii, je to tedy velmoc na vzestupu, která by se ráda prezentovala jako velká velmoc a Afganistán je proto docela dobrým zkušebním polem. Indie vnímá svoji vedoucí úlohu v tomto regionu jakožto své přirozené právo a také tedy jakožto určitou eh, výzvu a bariéru pro další čínskou expanzi. Eh, Indie také nechce, aby se z Afganistánu stála taková vojenská základna pro pakistánské teroristy, aby případně mohli z Afganistánu útočit na, Indi- na území Indie. Jak asi víte, Indie posiluje svoji bezpečnostní úlohu v Afganistánu. A to je něco, co je důležité pro další hospodářskou a bezpeč, bezpečnostní stabilizaci tohoto regionu. Pokud je o Čínu, Čína sleduje tři cíle své zahraniční politiky. Prosazení o své velmocenské úlohy, zajištění územní integrity, a tady máme tady to sporné území, chce také zajistit své hranice. Afganistán je důležitý, protože jestliže je situace nestabilní v Afganistánu, můžou se tyto nepokoje eh, přesunout i do regionu, kteří, který obývá ujgurská muslimská menšina. To znamená, že i Čína má zájem na stabilizaci situace v Afganistánu tak, aby se vlastně v Číně nešířil islámský terorismus. Pak je to další prvek, který je velmi důležitý. A to znovu vybudování té nové hedvábné stezky, protože vlastně interní vnitřní stabilita Číny přímo souvisí s hospodářským rozvojem. Proto je to tedy snaha rozvíjet tuto iniciativu a tyto infrastruktury. A konečně, jak už jsem říkala, budou se také snažit tedy zabránit dalšímu velmocenskému vzestupu Indie. Hovoří se o tom, že Čína by si chtěla otevřít vojenskou základnu v severním Afganistánu. To je něco, co je třeba pozorně sledovat, co na to potom tedy řekne Indie. Eh, ráda bych skončila tím, že eh, Skonstatuji, eh, co je třeba sledovat eh, v souvislosti se situací v Afghánistánu do budoucna. Za prvé, jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bychom se měli zabývat, je, jak Indie zvýší svou úlohu v zemi a jak to dopadne na zahraniční politiku, politiku Pakistánu a jeho eh, vztahy s Talibánem. Pokusí se hm, ten eh, vysunout do procesu Hmm. bude se snažit podnítit Taliban, aby eh, udělal více teroristických útoků v Indii, tak aby se na to soustředila Indie a ne na situaci v Afghánistánu. Samozřejmě eh, ta situace v Afghánistánu může být potenciálně destabilizační. To by mohlo zásadně dopadnout na tu zemi, toto. A také se zabýváme eh, všemi těmi eh, zástupnými konflikty mezi Čínou a Indií. Jsou to dvě eh, velmoci, takže vzájemná válka mezi nimi je nepravděpodobná, ale soustředují se na vnitřní rozvoj. Takže samozřejmě nechtějí spolu válčit, ale zaměřují se na jiné fronty pro Čínu, jak asi víte, ta severokorejská situace je, je, ta je hodně zaměstnává, jsou tam problémy v Jihočínském moři, v Indii, situace eh, ve Sri Lance, situace v Pakistánu, ale eh, to přibližování, jehož jsme byli svědky v posledních letech mezi Indií a USA, by mohlo eh, destabilizovat nakonec situaci, protože Čína by mohla chtít destabilizovat Indii prostřednictvím Pakistánu, tak, aby Indie tolik nestoupala. Také to má destabilizační efekt po jedné stránce protože ta jaderná dohoda z roku 2006 mezi Indií a USA byla eh, vnímána jako zradu, pokud si vzpomínám na to správné slovo, které eh, se použilo v Pákistánu. Oni to eh, vidí jako ránu dýkou do zad ze strany Spojených států. Tolik tedy, jak se vkládají USA do té regionální situace. Ale Indie je opět zajímavý partner eh, pro Pakistán a tam je potenciál pro stabilitu a má zájem o eh, investici do té země. Další věc, eh, na kterou je třeba se zaměřit, je sdílení zdrojů. Řeky, v jejich povodí, obchod, investice, to jsou věci, které by mohly být eh, klíčem k lepší stabilizaci a eh, spolupráci v regionu. Eh, situace v lidské migraci, to je velice podstatné. Obchod, investice a migrace, to by mohla být zajímavá vstupní brána pro angažma v těchto zemích, zejména v Indii a Pakistánu, protože oni tam čelí velkým problémům v těchto otázkách a budou mít prospěch z většího obchodu, z větších investic a z toho, že budou mít eh, partnery, kteří jim pomohou eh, vyřešit ty migrační problémy. Nicméně eh, ráda bych to ukončila pozitivně. A sice, že řeknu, že válka je nepravděpodobné, protože Číně a Indie nepůjdou do války spolu navzájem. To si opravdu nemyslím. A pokud jde o Pakistán, tak Tohle Washington eh, sleduje velice eh, bedlivě. Takže pokud udělá nějaký krok, který by mohl být na eskalaci, tak Washington bude jednat velice eh, rychle, tak jak jsme byli svědky v minulosti. Děkuji, děkuji vám, paní profesorko. A teď otevřeme prostor pro debatu. Nejdříve pan Danžan. Děkuji, paní předsedkyně. Hmm. Eh, děkuji panelistům za eh, prezentaci. Eh. A souhlasím s panem De Paulem, že ta úroveň cynismu ohledně Afghánistánu a skepse bez ohledu na to pozitivní je podstatné. Podívejme se na to, co se děje v Afganistánu. Jsme tam kvůli al -Kaidě. Nikdo ne kvůli Talibánu. My jsme tam nezasahovali kvůli Talibánu, ale kvůli al -Kaidě. A proč se eh, to všechno sesypalo v Afganistánu? Protože po vojenském vítězství jsme se domnívali, že tam a eh, zavedeme model švýcarské nebo švédské demokracie v Afganistánu. To asi fungovat nebude. A v tuto chvíli jsme eh, v tom nekonečném konfliktu a snažíme se eh, z ní nějak eh, dostat. O těch eh, ústupových strategiích jsme tady slyšeli a příliš mě to nepřesvědčilo. Není jisté, že Al-Qaida už je pryč z Afganistánu. Mm, je tam islámský stát. A dnes odpoledne jsem slyšel, že byl v Kábulu útok 20 mrtvých a přihlásila se k němu právě islámský stát. Já bych chtěl být optimista, ale tyhle eh, věci jsou tam prakticky každodenní. Každodenně. Určitě by bylo dobré, eh, aby Taliban kontroloval větší část té oblasti. A já jsem tady eh, slyšel, že příští rok to bude lepší, ale Talibánu eh, se daří dobře už další dobu. Já prostě nechápu, jak Taliban najednou pochopí příští rok, že neexistuje žádná vojenská cesta a z té situace, pokud to nepochopili, když eh, tady eh, bylo 500 tisíc vojáků z, v terénu ze zahraničí je tady politická otázka. Co, co, co, co chtějí? Co chce Taliban? Sdílení pravomocí, sdílení moci? Vím, bylo by dobré slyšet na toto odpověď. Já tady jen tak jako spekuluji. Že, že pochopí, že není tady vojenské vítězství. No dobře, tak to už eh, platí 17 let. Takže ještě jednou. Já si myslím, že oni si uvědomí, eh, že toto eh, příští rok nepůjde. Nebo že se neuvědomí eh, toto příští rok. Zamýšlíme se nad tím, eh, co se tady politicky děje. Jaké máme politické pozice při eh, snažení. Já se omlouvám za upřímnost, ale prostě nevěřím příliš v ty velké strategie, eh, podle kterých Afghánistán eh, mm, je místo pro nějaké západní strategie. Pokud je o zeměpisnou pozici a strategickou pozici všech zemí kolem, tak řada západních mocností se zamýšlí nad vazbami na Indii, Čínu, Pakistan a Rusko úplně bez ohledu na to, co se děje v eh, Afghánistánu, což eh, tak bylo předtím, než jsme eh, do toho vstoupili v Afghánistánu. Možná, že to je špatně a možná, že za to zaplatíme. Draze. Neříkám, že bychom měli posuzovat naše vztahy s těmito zeměmi pouze podle toho, co se děje v Afghánistánu. nutná no a přesto se to děje v řadě velkých hlavních měst. To problém, který bohužel musíme řešit, ale kdybychom tam nebyli, tak by to bylo skvělé pro spoustu lidí, tak to prostě je. Spousta zmí o tom uh, sní. Je nebezpečné eh, říkat, eh, že eh, zápas to vyřeší, když přijdete k nám a, a do Paříže, a to není mm, po vojenské stránce mm, malá země, tak mal, kde najdete někoho, nějakého lídra, který bude říkat, že Afganistán je naše politická priorita, ale 17 let mm, se tohle už vleče. A, a pokud budete chtít posílat vojáky do Afganistánu, tak budete muset eh, vysvětlit, proč. Jaký to má smysl. Takže pokud se tam máme vrátit zase kvůli eh, boji a doufat, že vytlačíme Taliban, tak eh, i když si myslíme, že nebude vojenské vítězství, no tak Omlouvám se, že, že, že to uh, hodnotím tak negativně, ale jsem takový docela skeptický. A to, co jsem tady uh, slyšel, mě nepomáhá ten, tu skepsi překonat. Potom historie uh, Pakistánu a Indie. Uh, jasně jsem tak jistý, pokud jde o to, uh, že se uh, děje něco vážného. Eh, Spojené státy eh, tam jsou stále přítomné v Pakistánu a já neznám eh, americkou politiku vzhledem k Pakistánu, ale myslím si, že ta situace je čím dál tím napětější. Spousta pakistánských vůdců nechce se nechat poučovat od Američanů. Takže věřit, že splanutí eh, vášní eh, mezi eh, Indií a Pakistanem je nepravděpodobné, protože to velkou mocnosti vyřeší, tak to nevím jak. Já vím, že tady hovorím hodně skepticky, ale pozitivně to nejde k tomu, co se děje v Afghánistánu. To prostě nenabízí žádný důvod k optimismu. Děkuji paní Lezing. Aby si Děkuji. Hmm, často se nestává toto, ale eh, eh, mm, mohu eh, plně souhlasit s tím, co říkal pan Donžon. A nechtěla jsem tady hovořit o těch perspektivách, ale mm, těch pohledech, ale vzpomínám si na první román, který jsem četla jedné Afgánky, který se jmenoval do Afganistánu chodí Bůh akorát plakat. A, a já si myslím, že je vhodné to tady ocitovat, protože uh, mám ten dojem, že v, uh, vzhledem k těm všem strategickým variantám, ohledně toho, jak se těm lidem má dařit do budoucna, uh, tak tam, tam, tam, tam prostě eh, jsou čím dál tím menší nebo horší vyhlídky do budoucna. Už e, několikrát se zde hovořilo o, o, o migraci. Hmm. Mám tady ještě o otázku, uh, zejména uh, pro uh, službu pro vnější činnost. Co uh, si uh, představujeme uh, v rámci spolupráce? Eh, jsou to od Suny do Afghánistánu, hm, z Rakouska, eh, Německa, Švédska, eh, tak ty vyhodnotili bezpečnostní situaci hm, jako pozitivní a hm, považují z Afganistánu jako bezpečnou zemi původu. A potom ještě otázka podmínění eh, rozvojové pomoci a zpětného přijímání uprchlíků. Jakou roli to tady hraje? A teď eh, také o to, jestli eh, tohle je nějaké východisko, jak, jaká je tady spolupráce s Talibanem. To mi vůbec není jasné, jak se to má hodnotit. Bude to nějak koordinováno s americkou strategií. Pan Austevičus říkal, no, v vojenské oblasti se udělá to a to, v diplomatické oblasti se udělá to a to. To já si vůbec nedokážu představit. Jestli bude to nějaká a, a, strategie spolupráce nebo protichůdná strategie. Pan Uštevicius říkal, že nelze hovořit vůbec o Talibánu, protože je tady spousta odlišných skupin. Ale zase na druhou stranu se tady hovoří o nějaké eh, spolupráci s Talibánem. Takže do jaké míry lze toto vůbec brát vážně a do jaké míry tady vnímáte eh, perspektivu kterou lze eh, zařadit eh, do nějaké strategie. Já mám takový dojem, mm, že to je takové jako trošku eh, rozstříšené. Jeden dělá to a další zase to. A teď mám tady otázku. No, prostě příště, nebo dříve tady byli zástupci afgánské eh, vlády, eh, když jsme hovořili o Afganistánu na pódiu. Do jaké míry je tady eh, na, nebo ovlivňuje stanovisko prezidenta Gáního, nebo pozice prezidenta Gáního to navýšení počtu jednotek ze strany NATO. Co se eh, plánuje eh, konkrétně? A to by bylo ode mě tak všechno. Děkuji. Děkuji. Pan Evilison z afgánské delegace. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, nejdříve děkuji všem řečníkům za jejich příspěvky. Já budu hovořit stručně také kvůli času. Dobře jsem si vyslechnul příspěvky, příspěvky kolegy Danžána a také to, co eh, říkal eh, eh, německá kolegyně, bohužel nedokážu přečíst její jméno. Kriticky se stavím k tomu, co říká pan Danžan a těm jeho otázkám a potom bych ještě navázal na otázky paní německé kolegyně. Mě by zajímala ta strategie exitu jak to přesně vypadá a, a jak můžeme očekávat eh, nějaké konkrétní kroky. To bych se opravdu rád zeptal. Děkuji. Děkuji. Nikdo další si nežádal slovo a požádám, eh, tedy, tedy já se teda také zeptám, eh, nebo požádám všechny panelisty, aby zareagovali. Já vím, eh, že by všichni, dámy a pánové, se stavili, hm, stavili pozitivně, pokud ne úplně nadšeně k eh, tomuto. A čili, eh, prosím, mohli byste se také teď zaměřit na nějaké bariéry a omezení. Volební proces obyčejně je spojen s velkou emocionalitou. A to není obyčejně tedy vhodné prostředí ke stabilizaci. Takže jsou tady určité eh, výzvy v rámci toho procesu. Můžete tedy eh, trochu eh, toto rozvést? Co je, čím je třeba se zabývat? Co vás napadá k tomuto konkrétnímu procesu ve stejném pořadí? Ještě, ještě prosím, ano. Ještě jedno drobné doplnění eh, k mé otázce. Mě to teď tak jako napadlo. Říkali, se, eh, říkali jste, že eh, vztah mezi Daeshem a Talibánem je velice složitý. Co si pod máme představit? Mohl byste nám k tomu něco více říci? Jak vypadá ten vztah mezi Talibánem a Daešem? Uh, in the same uh, sequence. Takže ve stejném pořadí nejprve pan Chrysler. Děkuji vám moc krát za otázky. Já nejprve odpovím na první otázku paní Lézing o migraci. Migrace je samozřejmě velice eh, závažným problémem který má vždycky vysokou prioritu, kdykoliv se setkáváme s našimi afgánskými protějšky. A jak správně říkáte, je součástí tzv. dohody o spolupráci a partnerství, která byla podepsána loni v únoru mezi vysokou představitelkou a afgánskou vládou. Dialog o migraci je strukturován eh, podle CAPD, ale spolupráce s Afghánistánem probíhá přes eh, Joint Way Forward, což je eh, ne závazná dohoda, kterou Evropská unie uzavřela s Afghánistánem ohledně ilegální migrace. Je to spolupráce ne v oblasti uprchlíků, ale Týká se těch, kteří se snaží ilegálně vstoupit do EU a kteří vyčerpali všechny legální způsoby, jak se trvat v Evropské unii. Jsou to ti, kteří byli tedy zamítnuti a Afghánistán se zavázal přijímat tyto navrátilce při eh, letech organizovaných Frontexem nebo členskými státy. Týká se tedy těch, kteří nemají žádný zákonný nárok na další pobyt v Evropě. My vnímáme diskuze o bezpečnostní situaci zda je správné posílat ilegální migranty zpátky do Kábulu V této otázce se snažíme pomáhat členským státům lépe hodnotit situaci. Ta situace se neustále mění a je různá v různých částech Afganistánu. Není to situace sama o sobě život ohrožující všude v Afganistánu, to je třeba říci. Ale musíme velice pozorně brát v potaz různé místní situace a umožňovat členským státům zvažovat eh, v rámci jejich asilových řízení možnost poslat o zamítnuté žadatele zpátky do Afganistánu. Není žádná vazba mezi udělením rozvojové pomoci Afganistánu a tím, aby Afganistán přijímal odmítnuté žadatele. Mezi tím není žádná vazba. A pak bych eh, chtěl také říct pár slov k vaší druhé otázce o Daeši a Talibanu. To je eh, komplexní vztah a je svým způsobem pravda, že místní uskupení jak Dáše, tak Talibanu spolupracují v bojích. V některých oblastech tedy, zatímco v jiných oblastech proti sobě bojují. Takže je velice těžké rozeznat, jaké má kdo zájmy. Velice to závisí na místní situaci a na místních mocenských bojích na tom, eh, jak, kde, které skupiny vidí příležitost získat území. Závisí to na praktických otázkách, jestli je výhodné utvořit tým a zlepšit své šance na boj proti afgánské armádě. Tak tohle jsem myslel, když jsem říkal, že situace je velice složitá, je velice obtížně pochopitelná a špatně předvídatelná. A to je ode mě zatím vše. Děkuji vám. Děkuji, pan Mark Di Paolo. Děkuji vám všem za otázky. Nikdy si nesmíme plést skepticismus s cynismem. Všem by nám více prospěla skepse v rozhodováních a myslím si, že kdybychom se mohli vrátit v čase, vrátit se do roku 2001 a kdybychom rozhodovali o intervenci v Afghánistánu trochu skeptičtěji, dopadlo by to jinak. Nicméně e, tolik k tomu. Ale pokud bych měl říct něco z, obecně k těm 16 letům, co se zabývám touto otázkou, tak si myslím, že tvrdé, ale přesné postřehy které si, které v podstatě spočívají v tom, že eh, že jsme tam byli 16 let, tak jsme pouze eh, se řídili určitými strategiemi proti povstalcům od let 2008-2009. Možná, že 8 let jsme se agresivně drželi strategie, která mohla fungovat místo, abychom to dělali 16 let. To není příliš útěcha ale stojí za zmínku, že velení modifikuje strategii, jestliže se zdá, že strategie nefunguje. A teprve od konce roku 2014 jsme v situaci, kdy skutečně ve vedení jsou Afgánci. Takže říkám 16 let, ale byly tam různé fáze. A e, není to celých 16 let ta stejná válka a teď se konečně blížíme něčemu, co by mohlo fungovat. Ale vždycky je správné spochybňovat strategii, vždycky je správné se ptát, jestli vojenská e, část strategie je vůbec nějak koordinovaná s diplomatickou strategií, jestli to všechno je koordinováno s ekonomickou stránkou, já tady teď nereprezentuju USA, ale NATO, ale jako američan můžu říct, že my jsme tam šli s velmi vojenským přístupem. A e, ekonomická stránka nebyla zohledněna příliš efektivně. Vybudovali jsme mnoho budov například, které jsou teď opuštěné. Mohu teď říct, že generál Nicholson, který je velitel, má velice jasnou strategii, kterou Severoatlantická rada silně podporuje, a to je uplatňovat koordinované nástroje, vojenský nátlak, diplomatický náklad a sociální nátlak. A to nejenom na Taliban, ale i na afgánskou vládu a na sousedy v regionu, aby všechny dotlačil k usmíření. Takže naše schopnost koordinovat strategie je nyní sofistikovanější a teď eh, jsem schopen vám odpovědět určitě lépe než před pěti lety například. Ještě velice eh, málo slov k bariérám a omezením, protože já nechci předjímat eh, problémy. Trošku mi dělá starosti velice špatné komunikační schopnosti Gáního vlády ohledně toho, jak se snaží o mír. Eh, já jsem se s minulý týden setkal s provozovateli velkého, velké rozhlasové stanice v Afghánistánu. Já jsem se ptal, jakým způsobem vláda komunikuje prostřednictvím vaší stanice. A oni řekli, že nic. a dělá mi starosti, že Západ chce eh, mír tak moc, že ho přijme za jakýchkoliv podmínek, což by se nemělo stát, mělo by to být pro nás nepřijatelné. Já bych poukázal na zkušenost z Větnamu a na zkušenost z Kolumbie. O tamtud víme, jak je riskantní vytvořit bezpečné e, oblasti, protože ty využívají povstalci jenom k tomu, aby se tam posílili a přezbrojili a potom budou bojovat dál. Mnohem víc by se mi líbily aktivity usilující o vytvoření důvěry, jako například včas uspořádané volby, které by umožnily eh, členům Talibanu kandidovat a být voleni a u, u, viděli bychom, jak by se chovali v parlamentu například. a jestli můžu být opravdu upřímní, tak eh, míra výdajů na Afghánistán a tamní bezpečnost je neudržitelná. A jak dlouho ji udržíme, to je další otázka potom. Děkuji vám. Chtěla bych vám oznámit, že eh, tlumočníci nás informovali, že musíme přesně v 18.30 skončit. Takže pan velvysla, pane velvyslanče a paní Fandam, musíte se podělit o tento čas. Prosím vás o stručnost. Pan velvyslanec nejprve. Dobře, děkuji vám. Já se pokusím říct to velice stručně. Nejprve bych chtěl poděkovat za ten skeptický tón, Samozřejmě skepse má vždycky své místo. Situace v terénu se mění. Já bych zase poukázal na historickou zkušenost. Původně důvodem e, zásahu v Afghánistánu byla Al-Qaida, teď máme tu čest s Talibanem, takže ano, situace se mění a stejný, podobný historický příklad byl, když eh, se Spojené státy angažovaly v Evropě, bylo to proto, aby bojovali proti nacistům, ale potom zůstali trvale přítomny v Evropě, aby zadržovali Sovětský svaz a nyní Rusko. Takže taková je dynamika, to je třeba si připustit, to tež se děje v Afghánistánu i jinde. Svět byl před 16 lety jiný, před 10 lety byl taky jiný než dnes. a označovat Rusko za velkou hrozbu, za největší hrozbu před deseti lety by bylo nemyslitelné. Dnes máme deklaraci Varšavského samitu, ve kterém je Rusko jmenováno jako hrozba číslo jedna pro demokratický svět. Pak tu máme další aktéry, kteří chtějí tvořit aliance. Jsou to autokraté, jsou to nestátní aktéři, s různými politickými důvody pro vytváření těchto spojenectví takže i strategie svobodného světa by se měla koordinovat. A největší problém, e, na který se ptala paní předsedkyně, tak to je to, že mi dělá starosti, že občas existují oddělené strategie, které nejsou synchronizované nebo nejsou správně synchronizované což se týká domácího politického vývoje a volebních cyklů, ale je na politických elitách a západních lídrech, aby posunuli tuto otázku na jinou úroveň a vysvětlili, jaká by byla cena nečinnosti. Máme poměrně dobrý příklad v Sýrii a v Iráku. Rychlé stažení sil eh, vytvořilo velký problém, jak z humanitárního hlediska, tak z finančního. Děkuji, paní Fandam. Děkuji, tak eh, já to vezmu velice krátce. Otázka na regionální perspektivu Afganistánu. Cokoliv se stane Afganista- v Afganistánu, má eh, regionální dopad. Ať už se situace vyvíjí jakkoliv, ať už mírový proces bude úspěšný nebo ne, bude to mít dopad na situaci v regionu a na konfliktní situace, které momentálně v regionu existují. A souhlasím s vámi, že pakistánsko-indický konflikt je patrně mnohem zajímavější než Afghánistán. Proč? Protože jde o dvě jaderné velmoci. A jsem ráda, že to říkáte, protože většinou, když mluvím o Pakistánu, tak se mě lidé ptají, proč nás zajímá Pakistán. No, protože je to jaderná mocnost. Já bohužel nemůžu eh, zabíhat hlouběji eh, do otázky, zda by Pakistán intervenoval, já si ale myslím, že ano. Pokud jde o mírový proces, já bohužel nezdílím ty optimistické vyhlídky, protože Taliban je nesmírně různorodý a ty nejextremističtější části Talibánu nebudou souhlasit s mírovým procesem. Mimo jiné proto, že prezident Ghani řekl, že tento mírový proces by mohl pokračovat, pokud by eh, respektoval současnou afgánskou ústavu. A některé části Talibánu s tím nebudou souhlasit. Pak jsou to samozřejmě další eh, rušivé prvky jako Daesh, ten by také mohl zmařit mírový proces. Já doufám, že se pletu, ale jsem ohledně mírového procesu trochu skeptická. Děkuji vám moc krát. Děkuji všem našim váženým hostům a prosím zatleskejme jim. Děkuji. Děkuji všem poslancům za jejich dotazy a samozřejmě také tlumočníkům. Prosím, přijďte zítra, začínáme přesně v 9 hodin.